je pense. <laughs> Et nous allons reprendre les travaux de la commission environnement. Dámy a pánové, budeme pokračovat v práci našeho výboru pro životní prostředí a já budu hovořit francouzsky. Nejprve poznámky. Tlumočení máme tady 21 jazyků. Zároveň toto jednání je vysíláno přes webstream. Máme tady kolegy ze sekretariátu výboru Envy a já bych vám teď rád uvedl jejich jména. Možná také některé informace k tématu Evropský semestr. Jak asi víte, Evropský semestr je předmětem řízení na Evropské komisi a důležitým cílem je, aby my jako výbor Envy jsme se na to podívali, tedy provedli tu revizi. A co nás čeká? 18. a 19. února proběhnou konkrétní konference k tomuto tématu a já bych chtěl vyslat všechny členy tohoto výboru, kteří mohou, aby se zúčastnili, a to zejména 19. února, kdy eh, by měla proběhnout výměna názorů a prosím, abyste se tady zúčastnili v co nejhodnějším počtu, tak aby došlo k tedy Eh, té ekologizaci, k ozelenění evropského semestru. A to je samozřejmě důležitá, důležitý aspekt práce právě výboru Envy. A konečně poslední e, informace. Pracovní skupina pro otázky zdraví. Tady to jednání proběhne zítra 18. v čase 12.30 až 14 hodin. Takže vás tímto také srdečně zvu, abyste se zúčastnili tohoto workshopu, který se bude věnovat tématu rakovina a boj proti rakovině. A budeme hovořit o nových eh, plánech a práci komise a parlamentu k tomuto tématu. Zároveň také bych vám chtěl připomenout, abyste si vzali zítra své hlasovací karty, protože ve 14.30 zítra se bude hlasovat. Potom ještě, eh, pokud jde o zápis předchozích jednání, 16. prosince a 20. 21. ledna budou přijaty, pokud proti tomu nejsou žádné námitky. A teď se podívejme na další body tohoto jednání. Takže co nás tady dnes odpoledne čeká? Máme tady, budeme hovořit tady o rámcové směrnici o vodě a já už dávám slovo na 15 minut paní kolegyni z DGNV. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup tous les honorables membres. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji mnohokrát všem členům vašeho výboru v dobrém i ve zlém. Prostě musím říct, že situace je taková, že v Evropské komise pracujeme hlavně v angličtině, takže já budu také hovořit anglicky. Pro mě je velkým potěšením představit tady výsledky tzv. kontroly účelnosti týkající se rámcové směrnice o vodě, což je velmi důležitá část legislativy, která reguluje to, jakým způsobem my spravujeme velkou část vodních ploch v rámci EU. Eh, a já teď tady mám připravenou takovou krátkou PowerPointovou prezentaci, kterou už byste všichni měli vidět tady na obrazovce, takže doufám, že tomu tak je. Uh, abychom si jasně řekli, o co se tady jedná. My jsme si řekli, že tady ta analýza se bude věnovat ne jenom rámcové směrnici o vodě, kterou já považuji za velmi důležitou legislativu k tomuto tématu, ale máme tady takové dvě ceřiné eh, legislativní úpravy. Jedna je směrnice o environmentálních standardech kvality, kde vlastně jde o kontrolu aktuálního chemického složení vody, případného chemického znečištění a potom také směrnice o podzemních vonách. Ta je velice důležitá, protože například pokud jde o pitnou vodu, tak tady opravdu se získává tato voda z podzemní vody. Takže je to velmi důležité, pokud jde o stanovení kvalitativního a kvantitativního statusu těchto vod. Čili eh, opravdu tyto legislativní akty se mají velmi širokou působnost a potom ještě je tady směrnice týkající se povodní a to samozřejmě je stále důležitější s ohledem na změny klimatu. Zároveň paralelně jsme prováděli vyhodnocování směrnice o nakládání s městskými odpadními vodami. To je také naprosto zásadní věc, velmi důležitá věc, kde musíme zajistit náležité zpracování, náležitou úpravu těchto vod. Teď se tedy podívejme na jednotlivé body. Zkusím, aby mi to tady takhle rychle neskákalo. Omlouvám se, říká řečnice. Tak. Mezitím budu tady pokračovat dál. Pojďme dále. Chtěla bych zdůraznit, že při provádění eh, tohoto legislativního cvičení jsme se, jak je tomu zvykem, snažili vycházet z velkého množství dostupných zdrojů informací. Tady tyto věci, které tady vidíte, tak chtěla bych zdůraznit hlavně velmi důležité zprávy o stavu našeho vodstva zveřejněné v červenci 2018. A ta zpráva, jak si možná vzpomínáte, se objevila jenom několik měsíců předtím, než eh, vydala, vydali Spojené národy eh, zprávu týkající se rizik souvisejících se změnami teploty. Tyto dokumenty jsme tedy vzali v potaz, stejně tak zprávy z Evropského účetního dvora, kde také probíhaly ty analýzy společným výzkumným centrem. A to už vůbec nehovořím o tom, že tady tato kontrola účelnosti konzultace veřejnosti, které jsme spustili v roce 2019, vedly k tomu, že jsme dostali více než 370 tisíc odpovědí a velká část z nich vedla k velmi úspěšným kampaním ze strany třeba ekologických neziskových organizací, které hmm, kladou důraz na to, aby tato legislativa byla co nejvíce legislativní. Samozřejmě také proběhly různé schůzky, různé jednání se zainteresovanými subjekty a také jsme obdrželi nějakých 100 dokumentů vyjadřujících stanoviska mm, jednotlivých uskupení a občanů. Pojďme dále. Teď bych chtěla zdůraznit, že některá z těch klíčových zjištění, které jsme analyzovali v rámci tohoto fitness checku, vedou k následujícímu. Jednak tato legislativa, přijata v roce 2000, přinesla jasný úspěch, a to sice, že v rámci celé Evropy byla vytvořena jakási struktura zprávy a řízení zajišťující společnou zprávu povodí. Většina z vás to možná ví, ale chtěla bych znovu připomenout, že 60% našich povodí v podstatě je situováno přeshraničně. To znamená, vždy se to týká několika členských států. Takže velký úspěch této rámcové směrnice o vodě bylo lepší nastavení té efektivní a úspěšné spolupráce mezi členskými státy, pokud jde o zprávu vodních zdrojů. Ale Méně pozbudivé zjištění je, že provádění této legislativy nebylo až tak úplně úspěšné, jak jsme doufali. Již v roce 2000 členské státy odsouhlasily, že se budou snažit zajistit dobrý stav všech vod do roku 2015. Ale prostě víme, že fakt je, i takový, že tam zatím nejsme. Podle článku 4 této legislativy bychom měli dosáhnout dobrého stavu nejpozději v roce 2027. Ovšem vidíme tady strukturální problémy v členských státech, pokud jde o finanční prostředky, které jsou k dispozici, mm, pokud jde o realizaci příslušných opatření řešení hydromorfologických tlaků a také tady vidíme jeden konkrétní problém v rámci té mm, kontroly účelnosti, že zatím ještě tady není dostatečná integrace do jednotlivých odvětvových politik. Takže opravdu vidíme, že ty cíle v oblasti mm, vod, řízení vodních strojů by bylo možné lépe zakomponovat do jednotlivých politik, třeba zemědělská politika, dopravní politika a podobně. Pokud jde o směrnici eh, o povodních, tak tady musíme konstatovat, že zatím je ještě příliš brzy, abychom učinili nějaké konečné závěry, zda skutečně je tento legislativní akt stoprocentně vhodný pro plnění daných cílů a zároveň jsme se snažili posoudit, jaké jsou tady přínosy v tom smyslu, že členské státy jsou motivovány k vypracování různých protipovodňových plánů, rizikových plánů, k lepšímu zmapování oblastí, kde skutečně jsou velká rizika povodní a zároveň v roce 2019 komise provedla rozsáhlou analýzu všech sekundárních eh, plánů zprávy vodních zdrojů, které členské státy musí vypracovávat podle rámcové směrnice o vodě. A z toho tady vyplynula celá řada doporučení pro jednotlivé členské státy. Pokud jde o povodně, tak jsme viděli, že Jenom relativně malé množství členských států je schopné zvládat náležitě ta data a minimalizovat rizika povodní. Takže myslíme si, že tady je opravdu ještě velký prostor pro lepší synergie. A teď bych to zkusila skrnout do takových pilířů, ty jednotlivé oblasti, kde jsme provedli tu kontrolu účelnosti a co by se mělo udělat a jaká si z toho vzít ponaučení. Takže jednak vidíme za prvé, že ta směrnice vede k pokroku, ale pomaleji, než jsme původně předpokládali, než zákonodáci předpokládali. Čili výsledky tady jsou, výsledky to přináší, ovšem je to takzvaný one out, all out princip, tedy jednou špatně, všechno špatně, což v zásadě znamená, že jestliže jeden z těch parametrů Mm, podle kterého kontrolujeme kvalitu vody, úplně neodpovídá, tak tím pádem musíme říci, že celé to vodstvo, ten vodní tok nebo vodní zdroj není v pořádku. Takže, ale zároveň musíme říci, že tento princip je asi mm, v pořádku. Protože takto, na jedné straně vidíme třeba pokles Mm, množství těžkých kovů, ale například tam přetrvává obsah jednoho kovu, nevím, rtuti, tak samozřejmě to neznamená potom, že tedy e, ten vodní zdroj je v dobré kvalitě, i když samozřejmě zlepšení tam nastalo. Zároveň tedy ten akt je dostatečně normativní a také flexibilní, ale ještě tam nevidíme úplně ty úzké synergie když zároveň už tam je určitý prostor, ale opravdu ta zpráva a řízení vodních zdrojů zatím mají určitý prostor, aby tam zakomponovali změny klimatu. A to jak kvantitativně, tak kvalitativně. Zároveň jsme také identifikovali celou řadu oblastí, pokud jde o objevující kontaminanty, to je zejména pokud jde o farmaceutický průmysl a mikroplasty. My se nacházíme ve velmi e, zásadní fázi provádění těchto směrnic, protože, jak jsem řekla, konečné datum pro úplné naplnění požadavků legislativy je 2027, což znamená, že většina členských států momentálně je ve fázi přípravy třetích plánů zprávy a řízení. A je tady tedy možnost, že také ta směrnice zajistí na určitý počet let výjimku pro některá ta povodí. V současné době asi 50 povodí spadá do těch výjimek, takže v zásadě musíme počkat na rok 2027, abychom jsme viděli, jaká je ta míra toho plnění nebo neplnění. E, Takto, je tam určitě lepší pr- provádění, lepší vymáhání, lepší spolupráce mezi členskými státy, také je tady ještě prostor pro zlepšení situace v oblasti chemikálií, kde máme tedy hmm, důležitou eh, oblast nebo důležitý seznam toxických látek, ale není to úplně dostatečné pro to, abychom mohli posoudit dopady třeba různých směsí chemikálií tím se ještě musíme zabývat, na to se ještě budeme muset podívat. A potom také různé dopady na úpravy třeba příloh těch ceřiných směrnic, které nám mm, umožňují lépe to sledovat, tak vždycky to vyžaduje velmi zdlouhavý spolu legislativní proces, takže úplně to neprobíhá vždycky tak rychle, jako bychom si přáli. Potom další bod. Zakomponování cílů do uh, energetiky, vodní elektrárny a vodní doprava. Potom ten předposlední filíř eh, chybějící financování. A tady bych chtěla poslance upozornit na nedostatečné provádění článku 9 rámcové směrnice o vodě, kde se hovoří o tom, že všechny členské státy by měly brát v potaz náklady na vymáhání, eh, tedy eh, náklady na obnovu, ten cost recovery princip, kdy vidíme, že je tady prostě v některých členských státech mnohem méně likvidity, tomu, aby opravdu mohli zesílit své úsilí. A konečně ta poslední oblast, musíme zajistit lepší, efektivnější streamlining, monitoring a také elektronické podávání zpráv. Musíme vzít v potaz takové věci, jako je umělá inteligence nebo velká data. Děkuji. Thank you. Já vám děkuji. Nyní tedy můžeme zahájit eh, diskuzi v rámci Catch the Eye. Za EPP je zapsan Kristof Hansen, ten je Weiss. Za SND se nikdo nepřihlásil. Renew Erika Miller. Za zelené jsme Gigold, Stavris a Margit Hauken a Zague Malinbjörk. Takže prosím, Kristo Hansen. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat paní Mankredy za eh, kompletní prezentaci. Evropské vodní zdroje jsou pod tlakem, myslím, že na tom se všichni zhodneme a je to z důvodu klimatických změn, ekonomických aktivit, nárůstu populačního a také intenzivnějšího využívání půdy. Nyní tu máme tedy určité závěry, spějeme k novému správnímu cyklu. Členské státy vypracovávají své plány na řízení povodí, o tom eh, kolegyně z komise hovořila takže eh, máme tu výhled do roku 2021, kde by se mělo vše zpracovat. Komise je schopna nám tedy poskytnout včas právní jistotu, aby ty plány byly dostatečně ambiciozní s výhledem do roku 2027? To je první dotaz. A druhá otázka, celá škála aktérů zainteresovaných stran, od podnikatelů po nevládní organizace, jak říkala komise, vyjadřuji ochotu navýšit tu míru ambicí ale ohledně té směrnice o ochraně vody se obávají, že by právě členské státy mohly snížit tu úroveň ambicí. Nyní tu máme ohlášený nový Green Deal, takže hodlá Evropská komise znovu otevřít tu rámcovou směrnici o vodě a v rámci jakého časového harmonogramu? Děkuji. Děkuji. Za SND tu nikoho nemáme, za Renew Erika Miller. Paní Manfredi, co se týče té kontroly účelnosti této směrnice o vodě, se hovoří o cílech. Hovoří se o tom, že cíle ještě nejsou dostatečným způsobem integrovány do jiných oblastí politik, včetně tedy společné zemědělské politiky. Máme tady společnou zemědělskou politiku, k níž tedy právě komise předložila nějaké změny, které by měly vést také k zlepšení právě povodí a vodních zdrojů. A já chci vidět zda vy si myslíte, že ty současné pozměňovací návrhy nebo ty komisí navrhované změny jsou dostatečné, protože samozřejmě tady ten tlak na společnou zemědělskou politiku je už dost velký a myslíte si, že bude ještě růst a ještě co se týče těch eh, městských odpodních vod protože byly zaznamenány vlastně problémy právě u těch malých obcí ale zároveň tady velkou výzvou do budoucna jsou právě ty nové znečišťovatele, jsou ti noví znečišťovatele, to znamená hlavně lékařské přípravy a mikroplasty. To samozřejmě znamená navyšující se náklady na zpracování odpadních vod, protože budeme potřebovat nové uhlíkové filtry a tak dále. A proto mě by zajímalo, jaké možnosti v tuto chvíli komise vidí pro to, aby pomohla právě na úrovni malých obcí, proto abychom tedy dosáhli těch cílů, protože to je pro mě velmi důležité. Okay. For the Greens, Margaret. Za zelené Margaret, Margaret Auken. V první řadě chci poděkovat zástupkyni komise, hovořila pohlo, podrobně a také my nahlížíme na tuto směrnici jako na dobrou, takže je důležité, aby nebyla oslabena. Ano, bylo to několikrát odloženo z nedostatku implementace a také z důvodu toho, že komise možná byla až příliš mírná vůči členským státům, které se nejrůzněji vymlouvaly, třeba v Dánsku to byly zemědělské eh, výmluvy. Oni jsou velice inovativní, co se týče výmluv, co pozdrželo tu směrnici, takže nyní doufáme, že nyní nejen, že dodržíte tu lhůtu roku 2027, ale že tedy se to znovu neotevře. Já jsem si nemohla vyslechnout úplně celou vaší prezentaci, ale myslím, že poskytuje určité záruky, že se to znevu neotevře. To by bylo totiž nebezpečné, kdyby se tady prosadil nějaký lobbying. Jedna věc eh, ještě je tu, že tu tak nějak nevěnuje pozornost těm chemickým látkám. A tady je otázka, zda to otevří či ne v rámci směrnice. A pak bychom zaznamenali, že pokud ty skupiny, to budou skupiny látek, místo na poukazování jednotlivých chemikálí, tak by to možná bylo schůdnější řešení. Takže na závěr se zeptám, samozřejmě neotevírat to a být ráznější vůči členským státům, pokud se opět snaží vyhýbat Eh, je to, má to být implementováno už od roku 2015, to znamená, nejsme v dobré situaci. A když se lidé dotazují, eh, jak to bude tedy s těmi náklady za implementaci, aby se to zvážilo, tak to samozřejmě ještě vše prodražuje. Nemá cenu to i nadále protahovat. Pak eh, musíme se věnovat čím dál většímu znečištění také. Děkuji, Malin Bjork, za GUE. Eh, det är ju helt tydligt att det här direktivet... Děkuji. Ano, eh, eh, z toho, co jsme slyšeli, vyplývá, že tato směrnice je velice, velice důležitá. Samotná komise říká, že i občané měli obrovský význam, vyjadř, zájem vyjadřovali se v rámci konzultací a já také využívám příležitosti a hovořím nyní švédsky. Myslím si tedy, že naše občany to velice zajímá, takže je důležité, že se tomu komise věnuje. A jak řekla předřečnice, kdy Evropská komise jasně tedy řekne, že nebude znovu otvírat tu směrnici. Na tu odpověď eh, čekají jak občané a členské státy, také toto zajímá. Jak se nám jinak podaří splnit ty plány do roku 2027? Nemůžeme odkládat to splňování plánu a ostatně na tu implementaci směrnice nemůžeme čekat do roku 2027. A jak vyplynulo z prezentace, opravdu to panuje rozsáhlá podpora a myslím, že tady nejsou nedostatky v té právní stránce textu. Jsou tady i celé řady jiných menších problémů, co se týče té implementace. Um, určitě je tu velký zájem, ale také nátlak ze strany průmyslu, lobbyingu, částečně také i z jiných oblastí, kde si přeji tak nějak rozmělnit některé části toho legislativního textu. Nicméně podle mě to sdělení pro naše občany nebo ze strany našich občanů je naprosto jasný. Oni chtějí vidět, na co se to bude klást eh, důraz, chtějí aby se uh, už dále nepokračovalo v tom business as usual. Myslím si, že ano, tento text se může implementovat, měl by se implementovat, komise by asi neměla otevírat novou, nové legislativní texty, stačí nám to, co máme nyní, ale je třeba zajistit, eh, že se prostě budou dodržovat ustanovení směrnice. 50 směrnice pak jsou výjimky a vše by mělo být tedy podrobeno jasné implementaci, aby bylo vše jasnější. A ostatně, když nasloucháme lidem, oni si právě přejí tu větší míru jasnosti. EPP. Děkuji. Pokud hledáme nápady či důvody, proč bychom měli otevírat směrnice, tak možná ten evropský Green Deal není zase tak špatným odůvodněním. Alespoň z toho, co já jsem zjistila, možná mi to můžete osvětlit, ve směrnicích není nic o energetické účinnosti. Samozřejmě, že máme problémy s implementací, tady souhlasím a sdílím ty obavy, že třeba tedy to zdůraznit v rámci tohoto dnešního zasedání. To je ale součást implementace. Tady to asi nezměníme, ale můžeme otevřít ty směrnice a zjistit, jak tedy ještě navýšit ten potenciál v oblasti energetické účinnosti, abychom mohli mít třeba v rámci čistícího procesu vod, získávali energii. Nyní tedy Budu pokračovat eh, dánsky, chci to lépe popsat. Když máme čističku vody, kterou tedy prochází ta znečištěná voda, tak v rámci toho procesu získáváte určitou uh, energii v rámci tedy to, této technologie. No a možný záměr při tom otevření směrnice by mohl být ten, že tedy tak nějak posílíme to, co tam ještě máme, co se prosazuje, ale zajít ještě dál, že to budou tedy ty požadavky, aby se zajišťovalo, že ta získaná energie v rámci procesu čištění bude spadat pod ty podmínky Evropského Green Dealu to je jedna z možných cest, jak se vypořádat s tím otevřením svěrnice a víc toho eh, pozitivně. Ta energie, která se, eh, se může uchovávat, ta, která vzejde z toho čistícího procesu. Já jsem byla doma v Dánsku, tak jsem to nedokázala dobře popsat v mé řeči. Ano, ale určitě získáte odpověď na závěr tady tohoto kolečka. I když to nebude odpověď přesně na tento dotaz, tak ještě dostanete prostor. Sven Gigold, prosím. Ano, v Evropě máme opravdu vynikající pravidla pro ochranu podzemních vod a dalších vodst, ale přesto kontrola účelnosti komise poukázala na to, že více jak polovina vodstva není v dobrém ekologickém stavu. A poprvé minulý týden komise dokonce zahájila um, řízení o porušení ohledně ochrany vodstva proti Německu. 20 let po odsouhlasení těchto pravidel je jasné, že do roku 2027 prostě se nám nepodaří zajistit plnění těchto pravidel. Nejdříve se hovořilo tedy o mm, posledním roku jako roce 2015 pro splnění těch pravidel, teď se to všechno prodlužuje, ale je třeba se podívat také na to, jak na to, jak pracuje komise, jak je to možné, že komise vlastně začíná tato řízení pro porušení pravidel tak pozdě. Jak je to možné, když víme, že ta pravidla nebudou dodržena ani do roku 2007? I v mém obvodním okrsku už v roce 2005 se takovéto řízení spustilo, ale kde jsou sankce? Jakým způsobem vlastně, eh, nebo co jsme udělali pro to, aby se ta situace zlepšila? To znamená, říkám, v rámci směrnice o vodě, jak je to možné, že nedo nedohlížíme na to provádění. Jak je to možné, že se opravdu nestanovují řádná, řádné sankce a nezřizuje se náprava, protože v roce 2027 tady budeme sedět stejně a budeme stejně hovořit o tom, jakým způsobem jsou smlouvy porušovány a jak nejsou pravidla dodržována, ale nic se s tím nedělá. Mám si... Děkuji a za EKR pan Bondra. Já vám děkuji a také mám několik připomínek. Za prvé, když členské státy nyní dokončují své plány na řízení povodí, už to bylo tedy řečeno, to není eh, ustanoveno v legislativním textu, ale je to důležité. Někteří z vás na to správně poukázali, na tu otázku mikroplastu a také farmaceutických látek. Nicméně, pokud jsem to dobře pochopil, nezazněl tu problém nedostatku vody a myslím si, že to je velký problém, alespoň ve značné části středu tohoto kontinentu takže má první otázka je na komisi, zda komise předpokládá zapracování tohoto bodu, aby vyřešila v budoucnu tento problém nedostatku vody. Za druhé, ty veřejné konzultace také prokázaly, že panuje velká kritika ze strany veřejnosti, co se týče administrativních nákladů. Může nám komise také sdělit nějaké možnosti, jak odlehčit těm byrokratickým požadavkům. No a pak za třetí, je to navázáno na ty možné právní kroky. V roce 2018 již komise upozornila celou řadu členských států a já si kladu otázku, zda ta lhůta roku 2027 pro dosažení těch minimálních ekologických a kvalitativních norem je eh, o realitou, anebo zda už nyní uvažujete o možném odložení pro nějakou pozdější implementaci, jak už to ostatně zaznělo. Děkuji, Manuel Bombard. Děkuji. Pane předsedo, já také chci poděkovat eh, zástupkyni komise za prezentaci směrnice. Zmiňuje kvalitu vody, její cíl je dobrý, ale ten cíl zlepšit eh, kvality vod do určitého časového, do určité časové lhuty nebyl splněn. Takže já se připojuji k těm kolegům, kteří hovoří o tom, že je třeba vyvíjet ještě větší tlak na členské státy, aby vše řádně implementovali. A co se týče podzemních vod, tak a ta je v, té máme víc, je v lepším vztahu, stavu, cíle se tam lépe plní, je tam větší kontrola ohledně možné kontaminace dusičnanů, vlivu zemědělství, a také nebezpečných chemikálí z průmyslu nebo z odpadu. V Alsasku máme určitý problém s určitou chemickou A má to být eh, několik stovek tun a máme tu problémy, že se to týká to propojení Francie, Německa, Nizozemská, postihuje to stovky tisíc obyvatel. Skutečností tady je, že ty možné skladovací projekty těch chemických látek byly spochybněny, takže by mě zajímalo, jaké je to propojení ochrany podzemních vod a právě těchto chemických skladišť. Zda je to všechno v souladu s tím principem obezřetnosti podle článku 191 Evropské smlouvy. Děkuji. I tady jsme viděli, jak je třeba znát, jaký je stav. Samozřejmě potřebujeme dobré zákony, ale také zajistit jejich provádění. A v rámci Evropské environmentální agentury víme, že se minulé, minulý rok již hovořilo o těchto konkrétních problémech. Hovořili jsme o tom, že povodí řek, že to je vlastně habitat ryb, fauny, flory a je zcela zásadní, abychom je chránili. Samozřejmě státy hovoří o tom, že povodí řek a vodstvo je důležité pro to, aby nám sloužilo pro transport, aby nám sloužilo samozřejmě také pro jiné eh, funkce, jako je zavodňování a tak dále. To znamená, máme tady ty sekundární funkce a říkám, ve chvíli, kdy eh, ty zákony, které již existují, nebudou dodržovány, tak si můžeme ušetřit i takováto zasedání, jako je to dnešní. Eh, to znamená, nejde pouze o tu Evropskou environmentální agenturu, ale i z toho, co vy jste řekla, je jasné, že tady prostě je spousta technologických a technických problémů, protože vidíme, že tady prostě to mnoho států nevnímá jako prioritu. To znamená, hovoříme o mikroplastech, hovoříme také o lécích, ale o lécích jako znečišťovateli jsme hovořili už v 80. letech, kdy jsem studovala. To znamená, já se ptám, co s tím uděláme například ty polyfluorované látky a ty polycyklické uhlovodíky a chci se zeptat, co například ty hormony, hormony, které v takovém množství nacházíme v našich eh, vodách a které také eh, samozřejmě nemohou být odfiltrovány ani v čističkách vod. Eh, to víme samozřejmě, že jsou problémy, které vedou mimo jiné i ke změně pohlaví u ryb. Děkuji. Eh, paní Evy. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také děkuji paní doktorce Manfredy za její prezentaci. Mě velmi znepokojuje, když si tady čtu, že členské státy celkově požádali o odložení svých závazků, aby zajistili dobrý kvalitativní status eh, vodních zdrojů a podzemních vod. A Některé členské státy dokonce požádali o to, aby 90 jejich povrchu bylo takto vyňato z toho časového rámce pro plnění příslušných cílů. A zároveň mě také velice znepokojuje to, že sladkovodní zdroje se každoročně snižují o 4 což je eh, respektive eh, ty druhy žijící ve sladko, sladkovodních vodách mají mnohem větší riziko vyhynutí než ty druhy, které žijí v, eh, mořský, v mořském prostředí. A obrácí se na nás každý rok tisíce a tisíce občanů, kteří požadují, abychom zesílili naše úsilí na ochranu vodních zdrojů a vodní diverzity. A Eh, v zásadě tedy o to tady jde podívat se na to, zda tato směrnice je takzvaně fit for purpose, zda odpovídá danému účelu. My se snažíme stále eh, dělat toho více, být stále více ambiciozní, takže neměli bychom dělat žádné kroky směrem zpět, abychom tu směrnici nějak zamlžili nebo rozmělnili. To určitě nechceme. Já se tedy obracím na komisi a ptám se, jaké jsou prioritní kroky v oblasti eh, jednotlivých mm, tedy oblastí provádění této legislativy na zlepšování kvality našich vod a jak plánujete toto zajistit? Jak už to tady říkali i jiní kolegové, mm, Myslíte si také, že bude potřeba tedy upravit směrnici o e, čištění městských vod? A stejně tak velmi důležité je to téma farmaceutik a mikroplastů. Děkuji. Já vám děkuji a opět předám slovo zástupkyni komise, aby zareagovala na všechny tyto dotazy. Máme ještě čtvrt hodiny, už asi nestihneme další kolečko rozpravy. Ještě nastane druhá část o tedy zpracování těch městských odpadních vod, takže tu prezentaci na toto téma prosím učiňte následovně. Nyní tedy reakce tady na tyto dotazy. Ano, přesně, přesně o tom jsem chtěla hovořit. A já si myslím, že šlo přesně o ty otázky týkající se právě těch odpadních vod. Budu se tedy soustředit na různé, různá témata. Ptáte se, komise má jasno v tom, že nebude otevírat směrnici o vodách. Chci říci, že naše kontrola účelnosti je zcela jasná v tomto smyslu, že tedy účelnost je splněna, nicméně jsme objevili tady manevrovací prostor pro zlepšení a myslím si, že mohu zcela férově říci, že my samozřejmě také hovoříme o těchto věcech na politické úrovni a Samozřejmě nejde o to, abychom nějak rozmělňovali pravidla vycházející ze směrnice, ale jde spíše o to, abychom přizpůsobili tuto směrnici také Evropskému Green Dealu, protože den poté, co jsme zveřejnili vlastně přeskum směrnice o vodách, o vodě, a v podstatě jsme hovořili o tom, že tady máme nástroje, kterými chceme opravdu zajistit Um, uhlíkovou neutralitu a další eh, základní environmentální cíle, tak Vlastně jsme se také eh, pustili do debaty s dalšími institucemi. Samozřejmě pro nás velmi důležité, co říkáte vy. Víme také, že rada na základě vlastně kontroly účelnosti ze strany komise připravuje také svou debatu a my tady v tuto chvíli se snažíme schromáždit všechen feedback, všechny reakce a snažíme se zanalizovat všechny možné varianty pro to, abychom opravdu byli správně nasměřováni, abychom jednali v souladu s Green Dealem. A teď ke k těm konkrétním otázkám, co se týče provádění a sankcí. Kontrola účelnosti říká, že samozřejmě co se týče provádění na národní úrovni, tady ta možnost zlepšení je opravdu velká. My jsme se snažili tady se spojit s různými aktéry a ptali jsme se je na to, zdali si myslí, nebo co si vlastně myslí o výši sankcí, zdali jsou tedy uh, E, ta výše je odpovídající a je pravda, že mnoho lidí se vyjadřilo v tom smyslu, že ty sankce nejsou dostatečné, nejsou vyhovující a nejsou uměrné. A samozřejmě to souvisí s mnohými příběhy tého špatného provádění, špatné implementace v různých případech. Velmi často v podstatě ten eh, varovný signál k nám přijde až v té poslední fázi, bohužel. Proto ano, samozřejmě zcela zásadní, abychom se věnovali, věnovali postihování těch, kteří porušují eh, zákony a v tom smyslu také v roce 2019 v únoru komise vydala doporučení, které poslední poslala všem členským státům ve smyslu toho, jakým způsobem tedy plnit ten třetí plán týkající se mm, eh, povodí řek. A to znamená, že tady máme tedy ten třetí základní eh, akční plán a jde tedy o to, jakým způsobem zajistit provádění. Chci vám říci, že my jsme samozřejmě také vázáni politikou komise v případech porušování. Tady dochází ke strukturálnímu selhávání na straně jednotlivých členských států, ale primární, primární zodpovědnost vždy nesou členské státy. Přístup eh, ke spravedlnosti musí může být i v této oblasti často problémem. Ne všude vidíme stejnou úroveň dynamiky, co se týče tedy těch ekologických neziskových organizací, které usilují o to, aby byla tato směrnice o vodě dodržována v praxi. Chci říci, že toto jsou témata, eh, kterými se velmi intenzivně zabýváme i na horizontální úrovni, protože to jsou věci, které vlastně Mm, průřezově ovlivňují i jiné oblasti environmentální politiky. Paní Miller se ptá na integraci to legislativy a e, souvislosti tedy toho se společnou zemědělskou politikou. Návrh komise zcela jasně tady vlastně nastavuje Eh, souvislou podmíněnost v souvislosti tedy se společnou zemědělskou eh, politikou. To znamená, jakým způsobem sladit vlastně společnou zemědělskou politiku s rámcovými zákony o vodě, to samozřejmě necháváme také na zvážení darců, kteří jsou zodpovědní za tyto oblasti. Já jsem také zaslechla nebo vyslyšela několik komentářů týkající se právě chybického znečištění a je pravda, že v rámci kontroly účelnosti jsme opravdu identifikovali několik oblastí v souvislosti s tím, tedy kde dochází ke kolaterálním škodám prostřednictvím různých jaksi látkových směsí, to znamená ano, tady nějaké, nějaký manevrovací prostor pro zlepšení jsme identifikovali, roli, ale samozřejmě jsem také ráda, že tady vidím i váženého kolegu Hansena Vashagena, protože my jsme zvedli velmi citlivá vyjednávání týkající se pitné vody a samozřejmě hovořili jsme i o těch disruptorech. Myslím si, že jsme k tomu přistoupili velmi holisticky a já děkuji Evropskému parlamentu za velmi důležitou podporu právě v takovýchto případech. Také hovoříme o nedostatku vody. Ano, to je rozhodně téma, kterým se zabýváme. Tato směrnice mimo jiné zohledňuje i kvantitativní kritéria, která je třeba dodržovat a i v, tomto, v této souvislosti nebo v tomto duchu vlastně vypracováváme novou strategii pro přizpůsobení se klimatickým změnám. Takže děkuji, děkuji, pane. Já se omlouvám. Můžu eh, doporučit, abyste se abyste komisi požádal o to, aby precizně odpovídali na precizní otázky. Já jsem nedostal odpověď na otázku týkající se například dohodnocení jejich vlastních opatření. Ani otázky mých kolegů nebyly řádně odpovědné, takže prosím, vyzvěte komisi, aby opravdu uh, řádně odpovídala na aby přesně odpovídala na přesné otázky. Já bych k tomu mohl připojit i svou otázku týkající se Francie. Takže prosím, Eh, takže ano, PFAS Takže PFAS je součástí té poslední modernizace směrnice o pitné vodě. Takže my velmi intenzivně v tuto chvíli vypracováme, vypracováváme tedy novou legislativu týkající se tohoto tématu. A teď samozřejmě se musíme zamyslet nad tím, zdali potřebujeme také eh, přeskoumat eh, směrnici týkající se environmentálních eh, norem, o normách tedy environmentální kvality. Vy říkáte, že máme být přesnější v hodnocení našich vlastních opatření. My jako stra... My... Rok 2015. To byla vlastně ta lhůta a, a povolovaly se pouze výjimky. Ale co se týče těch případů e, řízení pro porušení, tak jejich počet je opravdu velmi Eh, velmi limitovaný. A potom máme tady ten případ Vera Víza a Francie a žádné sankce nebyly uplatněny, takže já čekám, kdy tady nějakým způsobem budou stanoveny nějaké, uvaleny nějaké sankce, protože jinak členské státy nebudou vůbec nic eh, respektovat a ptám se, proč jste nezahájili řízení o porušování tak, jak jste měli. Děkuji. Děkuji za vaši otázku. Odpovídám my jsme zahájili, řekla bych, dostatečně velké množství řízení pro porušení a to v různých e, formách. Některé z těchto případů se už dostaly k Evropskému soudnímu dvoru. Já samozřejmě to, co vy říkáte, si e, zapíši a prokonzultuji. Dovedu si představit, že chcete, abychom byli ještě preciznější a ještě aktivnější, protože už ty druhé plány týkající se povodí e, řek vlastně byly velmi precizně přeskoumávány a vy možná víte, že co se týče eh, viditelnosti, eh, našich eh, aktivit, tak vy spoustu věcí vidíte až ve chvíli, kdy se nazrají, ale to neznamená, že mezi tím se nic neděje, protože samozřejmě i to řízení pro porušování má různé fáze. Vidím, vidím, vidím ve vaší tváři frustraci a opravdu si vážím vaší determinace. Ale chci říci, že rozhodně jdeme ruku v ruce. Ano, vidím, že tu frustraci vidím na různých stranách politického spektra, i tady napravo. <laughs> Podívejte se, já se můžu usmívat a zároveň být frustrovaná. Ale děkuji, eh, děkuji za to, že jste ještě jednou připomněl mou otázku. Podívejte se, když eh, zpracováváme odpadní vodu, tak víme, že v tuto chvíli už existuje ex- ta možnost extrahovat z tohoto procesu energii. A teď se ptám, jakým způsobem by bylo možné otevřít směrnice takovým způsobem, aby aby vlastně byla umožněna extrakce energie v průběhu procesu zpracování odpadní vody. Teď to ještě možné není a já se ptám, jak by to bylo možné. Ano. Ano, tady jde spíše o přeskum směrnice o zpracování odpadních vod. Ne, tak to rozhodně čas na to dnes nebudete mít v tuto chvíli. Ale ano, dobře, abych odpověděla vám, eh, kolegové. Ano, my jsme velmi citliví vůči této otázce. Ano, je pravda, že je třeba postupovat daleko účinněji, co se týče energie při zpracování eh, odpadních vod. Podívejte se, tady vlastně hovoříme o jednom procentu eh, energie, které vlastně získáváme v tuto chvíli a myslím si, že můžeme být daleko, daleko, daleko účinnější a efektivnější. Myslím si, že tady ten potenciál je opravdu daleko větší. Tyto procesy mohou být energeticky zcela neutrální, ba naopak v některých případech mohou dokonce energii generovat. Děkuji. Děkuji, takže ukončíme tuto první debatu a dojdeme hned, nebo přijdeme hned k rozpočtu 2020. Très bien, on va reprendre nos travaux. Je vais me permettre d'introduire euh, Pierre Larouture. Dobrý den, takže budeme pokračovat naší práci. Chtěl bych představit Pierre Larutura a nyní proběhne výměna názorů k rozpočtu na rok 2021 přičemž nyní je velmi příhodná doba pro vedení takovéto diskuse, takovéto výměny názorů, protože rozpočet 2021 bude první rozpočet v rámci víceletého finančního rámce. Může se zdát, že začínáme tedy příliš brzy, ale pokud chceme být dobře připraveni, tak určitě stojí za to, abychom v Evropském parlamentu začali s dostatečným předstihem a dostatečně skoordinovali všechny výbory a všechny politické skupiny. Já jsem zpravodaj eh, našeho výboru pro toto stanovisko jménem výboru Envy. Takže já bych chtěl načrtnout některé priority přičem jsem si velmi dobře vědom toho, že za několik dní bude prezentován hlavní názor našeho výboru. Takže dávám vám prostor na 15 minut. Dobrý den, děkuji Paskale, dobré odpoledne, zdravím všechny. Já bych tady rád našel spojence. Já jsem byl stínový zpravodaj pro rozpočet 2020 a dostali jsme 1,9 miliardy více, než nám chtěli dopřát vedoucí představitele států a vlád. A bylo to poprvé, kdy Evropský parlament získal skoro 2 miliardy navíc díky dobré spolupráci politických skupin. Takže takový může být výsledek spolupráce. A je pravda, že rozpočet pro rok 2021 bude první v rámci eh, víceletého finančního rámce a eh, bude se tedy řešit zelená dohoda a je opravdu potřeba, abychom postupovali jednotně. Už to chceme eh, mít tak nějak rozjeto v dubnu. Toto je poprvé v historii lidstva, kdy máme opravdu takovou krizovou situaci v oblasti životního prostředí a e, plány paní von der Leyen přinášejí velký příslip a e, také se hovoří o tom, že když naše zelená dohoda bude úspěšná, ostatní nás budou následovat. Ale pokud se nám to nepodaří, pokud nebudeme mít dostatek e, zdrojů, abychom to dokázali, tak lidé prostě Eh, řeknou jenom, že to byla další planá slova a že to nic nepřineslo. Víceletý finanční rámec dává rámec na sedm let, eh, rozpočet na rok 2021, ale v zásadě má udat tón celému tomu sedmiletému období a když budeme neúspěšní, tak to bude neúspěch pro celé to sedmileté období, takže proto je to tak důležité. Druhá věc. Musíme také vyčkat na to, co navrhne Jean Michel. Víme, že to, o čem teď oni hovoří, je něco kolem 1,1%, což se ani neblíží těm 1,3%. Čili bude potřeba opravdu najít dostat, dodatečné další finanční prostředky, aby bylo možné financovat eh, zelenou dohodu. Ten Rozpočet byl e, zakomponován pěti politickými skupinami a opravdu, když parlament nebude jednotný, tak nemůžeme čekat úspěch. Já e, chci říci, že já jsem tady proto, abych vám naslouchal. Prosím, abychom si řekli dobré argumenty, abychom se pokusili tu bitvu, ten boj vyhrát společně. A teď bych tady rád představil svoji krátkou prezentaci. Já chci říct, že ukazuji stejnou prezentaci na všech výborech. Určitě vám nemusím připomínat, jak velký problém to je, ale musíme na to upozornit celé eh, veřejnosti. Já jsem nedávno byl v Bamaku a musím říct, že to sucho v Sahelu je naprosto bezprecedentní. Eh, AIDS, HIV, tam vede k velkým úmrtím, ale ta situace v této věci je mnohem, mnohem vážnější. Eh, ta čísla CO2, poslední údaje, které máme k dispozici, jsou opravdu velmi znepokojivá. Teď jsme se dostali už v loňském roce na 415 ppm a je to poprvé v historii. Zároveň je velmi znepokojivé, jak rychle se ta situace mění. Eh, CO2 roste třikrát rychleji než v 60. letech. Dřív to bylo žádná celá 8 jednotky za rok, ale nyní je to třikrát rychleji, než tomu bylo v 60. letech. Je tedy potřeba vyvíjet velké úsilí na osobní úrovni, na regionální úrovni, ale to nestačí. Eh, míra CO2 je prostě příliš vysoká a Oceány toho dokáží absorbovat stále méně a méně, takže situace je skutečně nepokojivá. Co říká Francimán, co říká Ursula von der Leyen, říkají, že opravdu tuto bitvu musíme vybojovat. Jestliže chce Evropa eh, snížit své emise o polovinu do roku 2030, tak doufáme, že by to motivovalo i další země, aby šly naši, za naším příkladem. Ale když se ukáže, že jsme se nedostali nikam, tak ty dopady budou skutečně katastrofické. Paní von der Leyen, jak si napodobuje ten úvodní projev, když říká, že rádi bychom vyslali člověka na měsíc, obrazně, ale eh, potřebujeme prostě mm, zajistit dostatečné zdroje. I eh, když to chtěl zajistit Kennedy, misi na měsíc, tak musel rozpočet zvýšit 15-násobně. Roosevelt, když přišel se svým programem New Deal, tak federální rozpočet byl navýšen třikrát. Za Roosevelta se federální rozpočet navýšil třikrát, aby došlo eh, k dosažení New Dealu v té době, takže to není nějakých 1,3 HDP, ale on opravdu přišel s velmi ambiciozním plánem pro svou zemi, pro své lidi a musel tomu přizpůsobit rozpočet. A teď otázka zní, zda evropský rozpočet také dokáže náležitě zareagovat. Teď se podívejme na to, co to znamená snížit o dvě, eh, o polovinu. Znamená to, že polovina budov musí mít náležitou izolaci, musíme také eh, vylepšit výrazným způsobem veřejnou dopravu. Také musíme zcela transformovat náš zemědělský model. Musíme mnohem víc investovat do nad rámec různých sloganů a mod, ale Prostě zatím nikdy v historii lidstva tady nebyly takto rychlé změny. Zároveň eh, zelená dohoda může vytvořit nová pracovní místa, může podpořit eh, kupní sílu. A eh, jeden člověk v Grenoblu řekl, že díky lepší izolaci svého obydlí ušetří 800 euro ročně, která může vynaložit jiným způsobem. A starosta Grenoblu řekl, že by chtěl takto zajistit lepší izolaci pro všechny budovy, pro všechna města, ale je potřeba, aby tady byl dostatek finančních prostředků. Možná eh, už jste s tím byli seznámeni v tom dokumentu komise zveřejněném 14. ledna. Je to velmi zajímavá věc. Komise říká v tom dokumentu, že potřebujeme aspoň 260 miliard ročně proto, abychom zajistili potřebné změny. A možná i více. Toto tedy není nějaké číslo, které jsme si jen tak vymysleli. Je to opravdu založené na přesném každoročním výpočtu pro rok 2021 privátní a veřejné prostředky musí to být stovky miliard, ale zároveň nepokojivé je, že v tomto dokumentu komise také říká, že eh, je 7,5 miliard v tom fondu pro spravedlivý přechod jsou tady samozřejmě určité pákové efekty, v které doufáme, ale to nestačí. Dále, někteří odborníci říkají, že je potřeba hledat nové nápady, nové myšlenky a že potřebujeme, aby parlament předložil nové návrhy, abychom vyvíjeli další tlak na občany, to, co máme k dispozici momentálně, na ní naprosto dostatečné. My potřebujeme eh, ty hlavní zdroje CO2 eh, v Evropě, potřebujeme se tady na ně zaměřit, potřebujeme využít stávající prostředky, potřebujeme se podívat na to, které programy využijeme pro boj s emisemi CO2 či metanu. Musíme se podívat na ty stávající politiky, na to, které nástroje fungují dobře, které nefungují dobře a e, to je takové to úvodní vyhodnocení, které musíme provést. Dále komise říká, že e, je potřeba stovky miliard. Musíme investovat do dopravy, do energetiky a tady právě potřebujeme vaši pomoc. Rozpočtový výbor potřebuje vaši pomoc. Někdy si lidé myslí, že rozpočtový výbor sám o sobě je dostatečně příslušný k této věci, ale ono tomu tak není. My potřebujeme opravdu jasnou představu. My tady hovoříme o dopravě někde ve výši 60 miliard a některé jiné oblasti nebyly dostatečně ani vzaty v potaz. Takže když budeme Jednat o víceletém finančním rámci a zároveň o rozpočtu pro roce 2021 musíme si jasně říci, o co tady jde, co je ve hře. Ty cíle komise jsou opravdu vysoké, říká, co bychom potřebovali v ideálním případě a je potřeba, aby komise tady to řekla jasně, bychom si jasně řekli, co potřebujeme hmm. a je potřeba tady jasně říci, pro dosažení zelené dohody, co potřebujeme pro každé jednotlivé odvětví, pro každý jednotlivý sektor. A musíme se podívat, kde e, vzít ty dodatečné finanční zdroje, které ty finanční nástroje vylepšit. Když tady hovoříme o těch cílích, tak e, máme tady e, snížení emisí o polovinu za 10 let. Samozřejmě změny klimatu nezastavíme přes noc, potřebujeme tedy adaptační opatření a opatření pro zmírňování dopadů. Samozřejmě takový velký rozpočet nezískáte jenom mávnutím kouzelného proutku. My potřebujeme opravdu načerpat dostatečné zdroje a my jsme v rámci našeho výboru tady začali se věnovat tématu vlastní zdroje. To je velké téma. Eh, když nám bude rozpočet představen, musíme jasně říci, že když se nenavýší ty vlastní zdroje, tak to prostě stačit nebude. Příštího předsednictví se ujme Německo, to bude velmi klíčové, ale eh, víme, že většina členských států tam v této oblasti navyšování si nepřeje, takže budeme muset se snažit odblokovat diskusy. Já mm, se přiznám, před 6 měsíci jsem ani já přesně nevěděl, co to je víceletý finanční rámec, nerozuměl jsem tématu vlastních zdrojů, ale možná, kdybychom jim jasně řekli, že tohle je prostě o našem klimatu, že tady jde o klima, tak třeba by změnili názor. Hmm. Třeba by tam byly větší Eh, ambice, také by bylo možné jinak využít prostředky eh, centrální, Evropské centrální banky. Například pan Dombrovský se domnívá, že eh, by tam mohl vzniknout úvěrový rámec nějakých 16 miliard ročně. Ovšem samozřejmě to nestačí samo o sobě. ECB e ještě nikdy nebyla v takovéto situaci a v letošním roce Chtějí tedy postupně uvolnit dalších 240 miliard. Měli bychom se o to každopádně pokusit. Jestliže chceme zelenou dohodu, musíme se o to pokusit. Co dělá většina centrálních bank, věnuje se spekulacím, takže musíme se snažit omezit jejich spekulativní činnost a motivovat je k tomu, aby investice nasměrovaly do klimatu a biodiverzity. Bio také bychom chtěli transformovat Evropskou investiční banku, aby fungovala lépe, aby lépe pracovala pro životní prostředí. Jestliže chceme umožnit lidem, aby lépe eh, izolovali své budovy, tak víme, že energetická účinnost je naprosto zásadní, pokud o změny klimatu, ale Eh, musíme poskytnout dostatečné finanční prostředky. Nemůžeme čekat, že si tohle každý zaplatí sám z vlastní kapsy, takže ten rozpočet musí být opravdu mnohem více ambiciozní. Musí to být mnohem víc než nějaký žádná celá devět nebo jedna, nebo co se tam dnes navrhuje. Potom také musíme se snažit zajistit eh, spravedlnost. Viděli jsme všechny ty pr- protesty, žluté vesty, 30 Evropanů mm, jenom s obtížemi vyjde se svými penězi do konce měsíce. Jestliže tedy pro ně nezajistíme více zdrojů, tak eh, ten pokrok nenastane. Víme, že mm, běžné rodiny, běžné domácnosti to lépe pochopí, když nebudeme z nich tahat peníze, ale spíš jim ukážeme, že jim chceme pomoci. Zároveň také tady máme další zdanění, zdaň, daň z finančních transakcí. Tam se hovořilo o tom, že by to mohlo generovat nějakých 50 miliard ročně, že by to mohlo být spuštěno do dvou let. Tak potom také by tady mohla být daň z plastu, nebo ty přezranční uhlíkové mechanismy, kompenzační mechanismy. To jsou různé oblasti, nebo také zdaň ze zisku firem. Já, když jsem byl dítě, tak to bylo přes 40%, teď je to nějakých 25%, to jsou veliké rozdíly ty zisky stále více rostou, ale to je dobře. Ale otázka je, co se děje s těmi zisky? Jdou do nějakých investic nebo prostě jdou do dividend? To je už veliký makroekonomický problém. Je tady velká část zisku, která není nikde opětovně investována a e, nemůžeme hovořit o tom, že zachraňujeme klima, chceme zachraňovat klima, když stále více dividend jde e, do kapes někomu a už to není věnováno na třeba boj se změnami klimatu. Tady eh, vidíte, jak to bylo za Roosevelta, který řekl, že zdanění bude 38% bez ohledu na to, ať žijete na Floridě nebo někde jiném, jinde. Eh, zpráva Monte před třemi lety jasně řekla, že potřebujeme navýšit vlastní zdroje a že to je něco, co je možné. Od Roosevelta po Trumpa ta sazba mm, eh, korporátního zdanění je 38% a v Evropě to je 19%. A i když Trump hovoří o snížení, pořád tam mají nějakých 24%. to je opravdu, to jsou veliké rozdíly a je tedy velmi důležité, aby se tomu věnoval i výbor pro životní prostředí. Tohle nemůže řešit sám jenom rozpočtový výbor. Pokud eh, chceme mít dobrý evropský rozpočet, tak to může zahrnovat opravdu skutečné výzkumné projekty, rozvojové plány. Potřebujeme více peněz do investic. Nemůžeme neustále ten rozpočet seškrtávat. Každá Eh, rodina, každé obydlí, každá vesnice by měla eh, dostat příspěvky z veřejných zdrojů na zajištění zelené dohody nebo také zdanění kerosenu. Eh, mimo rozpočtové zdroje Obama se snažil bojovat proti daňovým unikům, eh, takzvaným mm, zákonem pod zkratkou FATKA. Eh, to byl zákon, který eh, zajišťoval náležité daně také na zahraničních účtech. Musíme se snažit zabránit tomu, aby tady neunikaly zisky a zdanění bankovních a pojišťovacích společností, které pracují Eh, v Evropě. Chceme tedy, aby opravdu se všichni zapojili, všichni pomohli tomu boji proti změnám klimatu. Zanedlouho budeme slavit 70 let eh, společenství uhlí a ocely. Bylo to opravdu revoluční rozhodnutí, které řeklo, že světový mír může být zajištěn pouze, pro, pouze když učiníme příslušná opatření, a právě zanedlouho zakládající otcové, otcové zakladatelé podepsali tuto významnou dohodu, která se snažila jednou provždy zabránit válce na evropském kontinentu a propojit průmysl ohlí a ucely. To byl důležitý krok, to byla důležitá změna a já myslím, že my v Evropském parlamentu bychom měli být hrdí, protože my představujeme skutečný hlas evropských občanů a měli bychom se snažit tedy lépe utvářet eh, náš dnešní svět. Děkuji. Takže jsme si toho vyslechli více, než nám záležitosti rozpočtu do roku 2021. Je to taková obsáhlejší debata. Ještě bych tady, než předám slovo, k tomu něco řekl. A zaznělo tu snížení na polovinu emisí CO2, to neznamená snížení za 10 let, ne, to je ve srovnání s rokem 1990. Ano, a ohledně těch odkazů z 90. let. Dobrá, a nyní tedy začneme s řečníky za SND. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat panu zpravodaji za tento úvod a za jeho ochotu a přání kvalitní spolupráce mezi jeho a naším výborem. Myslím si, že to jako takové je velice dobrý začátek, aby probíhaly takovéto výměny mezi námi. Chtěla jsem na úvod omluvit kolegyni Moniku Beňovou, která je stínová zpravodajka na toto téma bohužel nemůže být dnes přítomna, takže eh, přednesu za ní eh, několik komentářů, ale já sama bych nyní chtěla poděkovat za prezentaci, protože si Velice cením toho velkého kroku, který byste vy chtěl, aby parlament učinil, abychom činili opravdu zodpovědné kroky nejen za Evropu, ale za celý svět ve světle toho, k čemu dochází. A abych to všechno, co musíme učinit, abychom zajistili stabilní ekonomiku, která bude zároveň udržitelná s ohledem do budoucna a bude plnit eh, cíle Green Dealu. To je opravdu povzbuzdivé, když vám takto naslouchám. A eh, z toho, eh, co mám přednést za Moniku, Monika Beňová také podporuje, celá naše skupina SND velice podporujeme vaši zprávu. Těší nás, že cíle pařížské dohody jsou středobodem vaší práce. Jsme přesvědčeni, že pro rozpočet na rok 2021 musíme zajistit, abychom opravdu pracovali v souladu se závazky z Paříže. Samozřejmě leží nám na srdci biodiverzita a ten cíl desetiprocentní výdajů, to je zase další velice důležitá věc pro nás. A také bychom chtěli, aby se zmínil boj proti rakovině, aby tato oblast byla řádně rozpočtově podporována. A za naši frakci bych také chtěla zdůraznit to, abychom měli nezbytné finanční zdroje pro cíle Green Dealu. Myslím si, že to nemusím zdůrazňovat, protože vy sám tomu kladete obrovský význam a to nás těší. My si nepřejeme nějakou jenom eh, menší zelenou očistu Evropy, ale aby to bylo něco opravdového a přejeme si mít proto nezbytné prostředky pro tento přechod k ozelenění. Musí to být priorita. Myslíme si, že rozpočet na rok 2021 je počátkem nového víceletého finančního rámce. Uvidíme, jak se k tomu postaví nadcházející předsednictví. Je třeba ujistit, aby došlo k tomuto přechodu, aby se něco změnilo v Evropě. A v neposlední řadě ještě chci zmínit, eh, že také pro nás je důležité, aby tento přechod byl spravedlivý, maximálně spravedlivý. Ostatně to zaznělo i v této vaší prezentaci. A ještě jedna věc z naší strany. My také předložíme pozměňovací návrhy týkající se určitých obl- zdravotnických oblastí a určitých zdravotnických rizik, kterým čelíme v Evropě. Takže ještě jednou vám velice děkuji za vaše návrhy, za vaši ochotu i nás zapojit a děkuji vám za vaši prezentaci. Děkuji za EPP. Miss Pirakis. Děkuji, já tu nezastupuji EPP, pouze sebe, protože kolega Líze je přítomen. takže vy jste další zástupkyně EPP. Já vám tedy děkuji za prezentaci, je poměrně obsláhla a je důležitá, protože se nacházíme na počátku nového víceletého finančního rámce a rok 2021 tady bude velice emblematický. Já chci zdůraznit výsledky jednání víceletého finančního rámce je důležité, jak tato jednání budou probíhat v nadcházejících měsících, protože potřebujeme mít kvalitní rozpočet, ne uspěchat to, aby bylo vše hotovo zítra nebo pozítří a rozpočet ne, by nebyl ambiciozní. To je pro nás důležité. Co se týče zdrojů pro implementaci Green Dealu, tady se chci zeptat, na eh, ten upravný eh, mechanismus, jak na to vy nahlížíte jak eh, hodláte vynakládat s těmi eh, příslušnými zdroji nebo jak je vůbec získávat. Děkuji za ID, to nemám zapsané žádné řečníky. A nakonec máme, tak prosím. Takže za zelené děkuji, pane předsedo. E, já jenom velmi stručné vystoupení. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci a já jenom takové zamyšlení k tomu, co tady zaznělo, nebo respektive chtěl bych vyjádřit takovou obavu. V posledních dnech se hodně hovoří o zdanění masa, zdanění cukru, zdanění plastu, zdanění pohoných hmot. A já sice na jednu stranu souhlasím s tím, že ty zisky je potřeba danit a zdanění zisku musí být určitě jednotné mezi jednotlivými členskými státy. Ovšem mm, to, co vidíme ve Spojených státech, je potřeba ještě se zamyslet nad tím, jak to udělat v EU, ale ta obava, kterou já mám, je, že tyto daně sice dobře jsou nezbytné v rámci zelené dohody, ale v podstatě hlavně to bude něco, co dopadne na naše občany, co postihne naše občany. A pokud jde mm, o tu dohodu společenství uhlí a oceli, jak jste tady zmínila, to, co uzavřeli otcové zakladatelé, dobře, to je pravda. A je potřeba pracovat v, v synergii ale oni tehdy, když toto vytvářeli, tak to nedělali s cílem nějak penalizovat občany. Dělali to právě hlavně proto, že chtěli sjednotit hlavně energetické zdroje, hlavně tedy sjednotit odvětví ocely, ale ne určitě nějak sankcionovat občany. Já tedy mám takovou úvahu nebo takový podnět v rámci všech návrhů snažme se brát ohledy na to, aby to nedopadalo negativně na naše občany, aby tím nebyli postiženi oni. Děkuji a za zelené Bas Eichhut. Děkuji. Také já chci poděkovat panu Larturu za rozsáhlou prezentaci a za to, jak prokazujete, jak je významné mít dostatečný rozpočet pro ozelenění Evropské unie je to zajímavé, protože formálně by to měla být diskuze pro rok 2021, ale je to hodně, hodně propojeno s víceletým finančního rámce, kde se nacházíme v polovině. Takže si myslím, že se tady vlastně vyjadřujeme jakožto parlament k tomu rozpočtu na rok 2021, ale také důležité bude, jak na to bude nahlížit rada. Myslím si, že tuto diskuzi na radě nedokončí tento týden. A co se týče těch návrhů, tady i já doufám, že to nedokončí ten návrh tento týden, protože co zaznamenáváme? Všechny ty investice, všechno to nové se stává menší a menší, protože členské státy, včetně toho mého, nechtějí do EU platit tolik a pak jsou tu země koheze, které obhajují svá stanoviska, pak je zemědělská politiky, no a dostávají se ven všechny ty inovativní a ty zelené aspekty. Takže Toto, co říkáte, je klíčové. A z hlediska výboru Envy si myslím, že bychom měli vyslat opravdu silné sdělení. Tady děkuji panu předsedovi za návrh textu, ale i tak si myslím, že by mohl být ještě posílen. Nejsou tam žádná procentuální data ohledně tedy těch klimatických cílů, když to vy už tady ukazujete, jak je to důležité. A my, pan Michel tady v tom je také velice slabý. Zmiňuje se tam nějakých 20 eh, 25%, eh, což zase by mohlo být více. Pokud se to nechá na radě, tak oni se nejraději odkloní od těch opravdu rázných závazných cílů pro klima a naopak my bychom na to měli naléhat. A jakožto výbor Envy, my sami máme tady hodně ambiciozní cíle, už jsme ostatně měli. A ohledně biodiverzity, to Charles Michel ani nezmínil a ostatně ono je to vše propojeno i s tou biodiverzitou. A parlament už ostatně přijal minimum desetiprocentní dodatečné navýšení rozpočtové do této oblasti a ostatně už to bylo i schváleno parlamentem v příslušném usnesení, ale je důležité to znovu zopakovat a naléhat na to. A pak, co je důležité, je tedy to klim, ta klimatická politická eh, odolnost a a tedy nejen, že budeme mít prostředky, ale tedy, že ten rozpočet nebude na úkor, nebude poškozovat eh, klima. Tady opravdu musíme eh, se dotazovat komise, jaké má nástroje a legislativní texty, aby se zajistilo to, že žádné vynaložené prostředky nebudou mít negativní dopad na Green Deal a na klima celkově. Tady tedy na to musíme ještě zapracovat. A pak poslední připomínka, také budu mít eh, pozměňovací návrhy, protože když tedy vidíme, že komise pracuje na greetingu, započítává, tak započítává taková ta jednoduchá čísla, nějak jako je to v zemědělství, ale víme, že v rámci společné zemědělské politiky to tak eh, není. Možná na to eh, celkové dopady na zemědělství. Tu mohou být oblasti, kde to bude mít negativní dopad, takže je třeba opravdu velice jasně stanovovat, i když připravujeme určité ty výpočty, aby to byly opravdové greeningové návrhy, aby to nebylo jenom něco stanovené na papíře. Takže děkuji, ještě zapracujeme na tom stanovisku a mm, je důležité, aby tedy ten rozpočet na rok 2021, který vzejde z rozpočtového výboru, byl opravdu bral velice vážně to, co chceme dosáhnout v rámci nového Green Dealu, tak jak jej předložila paní předsedkyně Komise za Evropu. ECR? Yeah, please. EKR, prosím. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaje, mnohokrát děkuji. Děkuji za to, že můžeme otevřít rozpravu o tom, jak všechny tyto emoce a plány mohou se stát skutečností, anebo ne, protože my jsme se naplánovali, že do roku 2030 snížíme emise o 40%. V tuto chvíli už víme, že se nám to nepodaří, hovoří se o 630%. A po Brexitu se hovoří o 34%. Ano, to se stává ve chvíli, kdy někdo není schopný být dostatečně ambiciozní a když není schopný vlastně nějakým způsobem provádět opravdu zcela konkrétní, precizní plány. A to jsou přesně také ty argumenty, které je třeba, o kterých je třeba zcela otevřeně hovořit. Například ta skutečnost, že vlastně tady ukazujeme nějaké grafy nebo nějaké obrázky. Podívejte se, já si myslím, že to my všichni známe, ale jde o to, jakým způsobem se to odrozí na hospodářství. A poté eh, například Řecko, Itálie, Francie eh, s jejich průmyslovými problémy. Ve chvíli, kdy hovoříte o daních, tak lze hovořit pouze o těch členských státech, kde jsou daňové daňová pravidla dodržována. To znamená, že my v komunikaci s občany musíme být schopní jim vysvětlit a vysvětlit, proč musí platit více za klima, za, odvaz, za odvoz odpadů a za jiné, eh, za jiná environmentální opatření. Já bych proto byl velmi rád, kdyby se to tady vše opravdu řádně vypočítalo musíme prostě počítat s tím, nebo potřebujeme prostě zajistit to, aby každý stát si vypočítal to, co je schopný dodržet. 40% eh, jsme nezvládli, nezvládneme. Teď už se hovoří zase o 55%, hovoříme o konkrétních sumách peněz, o konkrétních opatřeních a rozhodnutích, když je v některých, ve chvíli, kdy v ministr financí nějakým způsobem něco odsouhlasí, tak to musí odsouhlasit v souladu se vědomím toho, zdali na to budou peníze či ne. A proto bych byla velmi ráda, kdybychom nejdříve byli schopni zanalizovat to, co chceme, aby se stalo, k čemu to, o čem chceme, aby k tomu došlo. A v každém členském státě tu státě to bude jiné. Náš předseda byl na zasedání s panem Timmermansem a s komisařem pro rozpočet a hovořilo se o těch pravděpodobných rozpočtových prostředcích, ale 7,5 miliard euro, kde, eh, odkud vlastně přijdou, kde je vezmeme pro těch sedm let přechodu víme, že to je vlastně 5 miliard plus 2,5 miliard, anebo to jsou nějaké úplně jaksi dodatečné doplňkové peníze, odkud jsme je vzali a jakým způsobem se nám podaří přitáhnout také nějaké soukromé investice. My chceme aby došlo k situaci, ve které by Green Deal byl vnímán jako něco seriózního a který by zároveň zajistil, že vnímáme situaci reálně. Zague, prosím, děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji také pane zpravodaji za tuto skvělou zprávu. Co se týče nejvyšší výzvy, eh, tak samozřejmě nám jde o to, aby naše planeta a naši občané byli zdraví. A to je samozřejmě otázka také času. A Green Deal je odpovědí na tento problém. A e, Pan e, Larutru hovořil o tom, že hledá spojence. Ano, a moto my si také myslíme, že rozpočet 2021 musí být dostatečný pro to, abychom odstartovali Green Deal. Podívejte se, vy nečasto eh, jak si dláždíte ulice, ale musíte je prostě pro, probojovat, musíte se probojovat a ne dláždit. A to je přesně to, o co jde. Podívejte se, Nevím, možná, že se nám za pár let podaří dostat eh, ženu na Venuši, ale rozpočet 2021 musí být prvním klimatickým eh, rozpočtem. Musí to být opravdu kvantový skok pro to, aby se nám podařilo dosáhnout cílů stanovených do roku 2030. Musíme zcela podpořit zpravodaje pro to, aby eh, stanovisko Evropského parlamentu i v souvislosti s pařížskou dohodou bylo dodrženo. A co se týče víceletého finančního eh, rámce, tak to je něco, co musí být zamítnuto Evropským parlamentem ve chvíli, kdy ten rozpočet nebude dostatečný. Musíme si stát opravdu bok po boku, tak aby hovořili, abychom dodržovali všechny zásadní eh, články smlouvy, včetně článku 3, 4. 2,6 trilionů euro, 240 miliard na to kvantitativní tak jde tady o, o nákup eh, státních dluhopisů, ale co kdybychom se tady bavili o environmentálních evropských dluhopisech? Mám tady ještě tři řečníky na seznamu řečníků, připíšu se tam ještě já a potom předám slovo vám. Souhlasíte s tím? Dobré. Takže Petr Líze za EPP, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaj, omlouvám se za to, že jsem nepřišel včas, abych si vyslychl vaši prezentaci, ale bohužel jsem měl jiné povinnosti. To, co zde bylo naznačeno, ano, tato debata je velmi úzce propojena s tou otázkou víceletého finančního rámce a právě proto bych k tomu řekl také dvě, tři věci. Co se týče návrhu Žána Michele, tak eh, tam je spíše více stínů než světla. Je velmi dobré, že předseda eh, rady souhlasí s tím eh, fondem pro přechodné období, to znamená, máme tady vlastní prostředky, které minimálně z perspektivy výboru NV jsou velmi užitečnými. A kromě toho je ale tady bohužel velmi mnoho toho, čeho, nad čím můžeme vyjádřit pouze politování. Myslím si, že tady opravdu musíme udělat všechno pro to, aby takovýto návrh eh, nebyl přijat. Naprosto neúměrná redukce prostředků na výzkum, to je něco, co je pro nás naprosto nepřijatelné. Co se týče boje s rakovinou, boje s klimatem, to prostě, co, co chcete udělat ve chvíli, kdy nebudete mít dostatečné prostředky na výzkum. A myslím si, že ta navrhovaná redukce o více jak 33% v souvislosti s tím, co navrhoval Evropský parlament, to nejde vůbec. A co se týče povinností našeho výboru, tak já považuji za zcela neakceptovatelné, aby Erasmus z toho vyšel tak špatně. A ještě jedna připomínka k tomu, co říkala kolegyně z EKR. To, že se nám nepodaří dosáhnout těch 40%, to opravdu není pravda těch 40% se nám podaří dosáhnout, to určitě. A myslím si, že je třeba všem členským státům po to, proto, aby to tedy šlo. Myslím si, že mnohé členské státy zvládnou dokonce splnit ten cíl nad rámec těch 40%, možná 50%. Tady se počkáme samozřejmě ještě na analýzy komise a uvidíme, ale co se týče toho rozpočtu, tak buďme upřímní. Hovoříme tady o sumě, která odpovídá jednomu procentu HDP 1 až 1,3 myslím si, realistické to bylo, bylo někde mezi procentem a 1,5%, když se ale zamyslím nad tím, co se děje na radě, ale 1,3 to opravdu nejde. A proto říkám, 98,7% těch peněz, které se vynakládají v Evropě, jsou peníze, které neprocházejí evropským rozpočtem, ale myslím si, že jsou to peníze, které jsou také důležité na financování Green Dealu a proto potřebujeme také podněty a podporu ze strany členských států a také soukromých subjektů a proto bych rád ještě jenom posílil stanovisko naší praxe. Myslím si, že bychom měli začít hovořit o zavedení cenu, ceny CO2 i v oblastech, kde to v tuto chvíli ještě není praxí, to znamená, vyznat z celý jasný signál v tomto eh, směru a proto samozřejmě také ještě zavést na trh nové technologie, které nejenom, že nepřispívají k množství CO2, 2 ale možná ho dokonce i snižují. Takže hovořím o těch 98% peněz, které vůbec neprochází evropským eh, rozpočtem, ale které jsou samozřejmě nutné pro naše budoucí investice. Děkuji. Děkuji za SAD, pan Lunard. Děkuji, děkuji, děkuji pane předsedu a děkuji také samozřejmě panu předsedovi a zpravodaji a také za to, že chráníte a bráníte naše stanovisko, které je velmi důležité. Hovořili jsme o různých kompromisech, vyslyšeli jsme si různé projevy, ale teď je třeba hovořit o zdrojích. A já jsem chtěla říct něco o daních a vy jistě znáte žluté vesty. A myslím si, že nikdo z nás by nechtěl, protože my, když nevysvětlíme řádně ty změny, které potřebujeme dosáhnout, tak dojde k narušení společenské soudržnosti proto, aby nedošlo k takovýmto problémům. A to samozřejmě na okraji toho, o, o čem jsme hovořili, o těch mikroplastech a další věci. Samozřejmě všichni víme, že stát blahobytu ve chvíli, kdy vy zřizujete stát blahobytu, tak to vlastně vychází z toho, že kapitál musí nějakým způsobem přispívat více společnosti. A v této chvíli jsme svědky celá zásadní změny a nemůžeme prostě tu environmentální daň takto limitovat. Musí, mít, musí se odrážet opravdu ve všech oblastech. A nejde pouze Musíme se podívat také na zeměpisné charakteristiky. Hovoříme o severu a jeho kolega z EPP také hovořil o některých těch příspěvcích. Takže podívejte se, základní debata ve chvíli, kdy dochází ke společenským změnám, no tak to musí jít ruku v ruce také se změnou daňové politiky a samozřejmě hovoří se také o možnosti redukce emisí až o 30 A výzkum Tady došlo ke zkrácení eh, ze strany eh, rady a EPP o tom hovořilo. Rada snížila příspěvky a já tady opravdu žádám, aby došlo k navýšení zdrojů pro akční plán eh, pro boj s rakovinou. Na tom trvám. Henri, Henri, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji panu kolegovi Rolturovi za jeho zajímavou prezentaci musím říci, že pokud jste hledal spojence, tak určitě ve mně jste jednoho našel. Eh, ve mně váš apel zanechal veliký dojem a myslím si, že v této historické chvíli všichni se musíme snažit myslet eh, kreativně a takzvaně out of the box, mimo zajeté škatulky, abychom hledali různá jiná řešení, protože opravdu máme tady obrovské výzvy a právě proto potřebujeme pracovat s velkým nasazením a kreativitou. Myslím, že ty vaše návrhy a podněty jsou velmi jasné. Třeba to, jak jste říkal, fatka klima, tam ten typ dohody, eh, to, co dnes jsou ty investice do fosilních paliv a nebo třeba ta vaše výzva, ke které já se jednoznačně připojuji, aby všechny ty miliardy euro generované Evropskou centrální bankou, které často končí někde ve spekulacích, aby opravdu šly do reálné ekonomiky a zejména do aktivit zaměřených na podporu biodiverzity. To jsou věci, které jsou tady velmi ambiciozní a já jednoznačně podporuji. Pokud jde o ty další věci, tak tady nemluvíme. Nejde o, tady jenom o to, abychom mluvili o Green Dealu, ale abychom skutečně z toho udělali něco reálného, něco skutečného a aby evropská ekonomika tím získala větší důvěryhodnost. Já musím říct, že i já jsem velice znepokojena Eh, pokud jde o to, co tady zaznělo od ostatních kolegů, ten návrh na stole předložený radou, my jako parlament skutečně nemůžeme jen tak přivřít oči a bude to určitě velmi eh, prudký střed, velká bitva. Musíme se tedy snažit zajistit, aby ten rozpočet odpovídal rozsahu těch výzev. Tak a teď dvě konkrétní úvahy. Za prvé, vlastní zdroje, to je téma, které tady zmínila řada kolegů. Já bych chtěla tady přednést takový návrh, něco nového, inovativního eh, a mohlo by to zajistit příjmy do rozpočtu EU i do rozpočtu státních členů. A říká se tomu IMEA, eh, ta zkratka, co to znamená, spíš než abychom tady přinášeli jakousi eh, uhlíkovou daň na hranicích, tak je potřeba se eh, potřeba přijít s takovou daní, která bude pracovat na bázi DPH na základě obsahu uhlíku. Já si myslím, že to by mohla být opravdu zajímavá sazba, zajímavá daň, která bude nejenom chránit naše průmyslové podniky, které už mají mnohem čistší výrobu proti zbytku světa, ale právě to zajistí také to, nebo respektive zajistí to ty nové zdroje, které Evropa tak potřebuje. A potom ještě jedna věc, kterou jsme tady nezmínili a já myslím, že to je něco velmi důležitého a je to něco, co nám může skutečně zajistit, že členské státy budou dělat ty investice pro, členské, pro klima. Musíme se snažit přepracovat pravidla pro ekonomickou zprávu a řízení a mm, do paktu růstu a stability zakomponovat i ty ekologické sociální investice. To jsou, myslím, také důležité věci. Děkuji. Okay. Děkuji. Tak jako zpravodaj za stanovisko Envy bych ještě rád něco řekl předtím, než vám dám slovo. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom řádně eh, oddělili od sebe ty dvě debaty. To znamená, jedna debata je, řekněme, daleko dlouhodobější, protože jde o financování Green Dealu a samozřejmě i o ten rozpočet pro rok 2021. Samozřejmě, že ten rozpočet je součástí Green Dealu. Já si myslím, že tady musíme opravdu zabránit tomu, aby v rozpočtu pro rok 2021 bylo tolik bodů, které budou vnímány tak kriticky, například zdanění podniků, Já si myslím, že ve chvíli, když o něčem mluvíme, tak musíme přesně vědět, o čem mluvíme. A tady si myslím, že je zcela nutná užší spolupráce. To je přesně to, ozeleňování, ten takzvaný greening rozpočtu. Takže co se týče biorozmanitosti, pařížských cílů, tady musíme udělat všechno pro to, abychom aby tady panoval soulad, anebo abychom našli většinu v našem výboru. Ale já bych byl opravdu velmi rád, kdybychom mohli spolupracovat to, abychom zamezili tomu, že Evropský parlament opět bude akceptovat návrh eh, rady a vlastně tady ten, ta naše hybná páka by vlastně vůbec nebyla využita. Takže to je to, co se týče té první debaty. A co se týče té druhé debaty, tak to je daleko širší nebo obširnější. A podívejte se, Green Deal, který nemá dostatečné finance a zdroje, není žádným opravdovým Green Dealem. A je třeba to vnímat také v kontextu různých politických frakcí. To znamená, co se týče těch různých témat, které jsou součástí evropského semestru, Máme tady také ten mechanismus eh, CO2, i co se týče té jaksi přeshraniční dimenze, ale já si přesto myslím, že by mohlo být pro frakce zajímavé, kdybychom opravdu byli schopni vypracovat nějakou speciální strategie pro financování Green Dealu. Prostě podívat se na to, jak to dopadne. To znamená, stanovisko ke Green Dealu, které jsme vypracovali před měsícem, obsahovalo pár bodů, které se týkaly také financování, ale neodpovídá to těm otázkám, které zde zazněly po vaší prezentaci. Já si myslím, že tady potřebujeme opravdu velmi koherentní debatu, ale musí to být dvě oddělené debaty. Pro mě z této výměny názorů vychází jako nejdůležitější to, že je třeba se o tom ještě jednou popovídat v rámci skupin a také v kontextu koordinátoru i v rámci Green Dealu, protože o tom budeme hlasovat také v následujících týdnech v rámci plenárního schromáždění. A teď máte slovo. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já teď eh, to tady budu uzavírat. Já jsem v podstatě vlastně hovořil i nad rámec eh, rozpočtu 2020, protože samozřejmě <clears throat> Rozpočet pro 2021 je součástí víceletého rozpočtového rámce. My potřebujeme globální vizi a Petr to také několikrát zmínil. Hovoříme o 1,3 procentech HDP a já vlastně vůbec nevím, zdali to opravdu souhlasí s tím nebo odpovídá tomu, co si komise představuje Evropský parlament už předtím říkal, že zablokuje víceletý finanční rámec, pokud nedojde k pokroku těch starých zdrojů. Ale ono to tak vypadá, že vlastně vůbec nemáme tolik moci, jak jsme si mysleli. To znamená, tady potřebujeme opravdu zcela zásadní globální vyjednávání. Když jsem ještě nebyl poslancem, tak eh, mi říkali, že ne, že nemohou odsouhlasit víceletý finanční rámec. To bylo ještě před Green Dealem. A teď jsme všichni velmi hrdí na to, že máme tady ten Green Deal, ale ve výboru pro rozpočet k tomu neexistuje ještě žádný konsenzus. To znamená, potřebujeme ještě další, obširnější debatu a musíme opravdu nevím, přijít k tomu, abychom zablokovali eh, víceletý eh, rozpočtový rámec, nebudeme, nebudeme prostě akceptovat víceletý finanční rámec, který bude úplně průměrný. My prostě potřebujeme ambiciozní víceletý finanční rámec, musíme se také angažovat i pro nové zdroje. To je přece také součást velký slyšení, například zdanění kerosenu, e, za e, zdanění plastů. Teď podívejte se, my jsme i na poli výboru rozpočtu o tom strávili hodiny a hodiny. Tady jsme debatovali hodiny a hodiny o těchto otázkách, ale ano, prostě rozpočet pro rok 2021 je součástí víceletého finančního rámce a my musíme udělat všechno pro to, abychom nastolili nějaký obecný koncenzus vyjednávání týkající se rozpočtu ještě nebyla uzavřena, nejpozději budou uzavřena v říjnu, ale možná k těm vlastním zdrojům, vlastním prostředkům doj- najdeme ještě něco dalšího do října, abychom mohli uzavřít ten balíček. Takže klimatický rozpočet, biorozmanitost, to eh, vlastně financovat z vlastních zdrojů ale možná můžeme vyhrát ještě další bitvu v oblasti nerozpočtových prostředků, ale to jsou opravdu velmi komplexní a komplikované otázky. V tuto chvíli rozhodně nemohu říci, že bych znal odpověď na všechny tyto problémy. Já se týdně potkávám s evropskými komisaři, všichni na to nahlížíme eh, kriticky. říkáme také, že pokud Evropský parlament nebude mít žádnou funkci katalyzátora, tak budeme všichni zklamaní. Za dva, za tři roky budeme velmi zklamaní, že jsme v tuto chvíli nejednali více ambiciozně. 30% pro klima, ano, to máme v těch základních pokynek, nechci to tady teďka nějak extra ještě dále rozebírat. Já si myslím, že ty pokyny jste také dostali, eh, je to tam napsáno 30%, 30% chceme také pro biodiverzitu, také pro spravedlivé financování, ještě k tomu eh, mm, mechanismu přechod, přechodu, ten takzvaný transition mechanismus. Eh, tady ještě v tom také není úplně jasno. Tento fond měl zatím pouze 7,5 miliard na eh, sedm následujících let. Podívejte se, odboráři z Německa se za to vydali na ulici a opravdu v průběhu několika dní pochodovali ze Sárska až do Bruselu. Prostě 7,5 miliard na 7 let prostě nestačí to možná stačí pro 500 tisíc zaměstnanců, ale ne pro více. Ale když se podíváte na zaměstnanci v těch velmi energeticky náročných odvětvích, tak to bude minimálně 11 milionů. Ten trialog byl opravdu velmi dobrý v každém případě, ale ten Just Transition Fund prostě je nedostačující. To říkají všichni. A očekává se od nás že budeme bojovat za daleko více ambicioznější plán. Madrid a Glasgow nám poskytnou vlastně poslední možnost pro to, abychom vlastně zatlačili ještě na snížení emisí CO2. Uvidíme, zdali ten Green Deal bude brán vážně či ne. Protože spousta lidí se ptá, zdali Evropa je eh, nějakým subjektem, na který se lze spolehnout, anebo se můžeme jenom vysmát. Jak říkám, v Glasgow se uvidí, zdali jde opravdu o opravdový Green Deal, anebo zdali jde o ten takzvaný greenwashing, to uh, ozeleňování bez podstaty, tak, bez, bez podstaty. Takže uvidíme. Uvidíme, jak to v následujících třech týdnech dopadne, k čemu eh, dojdeme v Glasgow a uvidíme, jestli se opravdu shodneme. Prostě tak, aby nedošlo k nadměrnému zdanění občanů. Také samozřejmě si vzpomínám na žluté vesty 30% francouzů, Němců a Poláků, kteří to prostě nezvládnou. Nezvládnou prostě vydělat dostatek na e, zaplacení všech faktur na konci měsíce. To je prostě těch 30% nejchudších evropských občanů. Prostě nemůžeme chtít nějakou zásadní změnu, pokud nebudeme vědět, jak ji dobře zafinancovat. To se týká i samozřejmě uhelných oblastí a to je něco, co musíme vyřešit. Michel Kurtika i politik, polský eh, ministr životního prostředí přišel eh, do Bruselu a přijel do Bruselu, aby se zeptal, jestli jakou pomocí může počítat. To znamená, ano, přechodné období, které bude ale dostatečně financováno, které bude moci počítat s, dostatečným pros, s dostatečnými prostředky. Ano, 27 členských států a všichni, všichni se snaží v tuto chvíli o změnu těch politik, co se týče časového harmonogramu, tak ten jsem naťukl, o tom už jsem něco říkal, takže 1,07% bylo vlastně vybráno nebo odebráno z výzkumu. To nestačí, ne, já už jsem říkala, něco takového nestačí potřebujeme více a Evropský parlament už to také naznačovala Já už jsem o těch nových zdrojích také částečně hovořila a doufám, že se mi tím podařilo zodpovědět na většinu vašich otázek. Samozřejmě výbor pro rozpočet nepracuje sám o sobě. My potřebujeme samozřejmě také řádný právní rámec, na kterém můžeme stavět. A byla by opravdu velká škoda, kdyby se nám nepodařilo to všechno prolomit a jedna. Nejdříve se musíme podívat na potřeby a potom se můžeme bavit o tom, kde lze tedy nějakým způsobem uspořit, odkud lze tedy nějaké zdroje odebrat. Prostě potřebujeme nové prostředky potřebujeme nové prostředky. Možná, že to nemusí být rozpočtové prostředky, možná ty prostředky prostě přijdou od jinut, ale potřebujeme také nový právní základ. Podívejte se, víceletý eh, finanční rámec je přijímán vždy na sedm let, ale potřebujete i tři, čtyři roky na to, abyste změnili rozpočet, ale tady hovoříme o sedmiletém rozpočtu. Děkuji mnohokrát. Um, well, uh, because our chair is uh, absent for the moment, I think we should continue. Vzhledem k tomu, že momentálně zde není náš pan předseda, tak myslím, že budeme pokračovat. Další bod pořadu jednání. Výměna názoru s komisí ohledně kontroly účelnosti směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší. Komise, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Po eh, tak velmi emotivním vystoupení a o významu zelené dohody a o tom, že potřebujeme dostatečné e, finanční prostředky, prosím, aby všichni svoji pozornost plně zaměřili na naše další téma, které je také velmi důležité, pokud chceme ve vší vážnosti přistoupit e, ke zlepšení prostředí v Evropské unii. Já hovořím o výsledku kontroly činnosti směrnice o kvalitě vnějšího vzduší, které je výsledkem souhrné analýzy dat ze všech členských států za období 2008 až 2018. Takže to tady kompletní analýza, která byla e, předmětem rozsáhlé zpětné vazby ze strany zainteresovaných subjektů. My jsme také provedli několik zacílených eh, případových studií. Bylo to sedm případových studií, které se věnovaly následujícím státům Bulharsko, Německo, Španělsko, Irsko, Itálie, Švédsko a Slovensko. Rovněž jsme eh, realizovali velmi komplexní přeskum literatury, kdy jsme eh, tam zahrnuli více než 600 zdrojů důkazů a prováděli jsme modeling a výpočty týkající se uhlíkové analýzy. Jaké jsme měli zjištění? Celkově můžeme říci, že politika na ochranu ovzduší eh, obecně funguje, ovšem to rozhodně neznamená, že jsme vyřešili problém se znečištěním ovzduší v Evropě. Naopak, Všichni jsme se vědomi toho, že i dnes odhady poskytované Evropskou environmentální agenturou eh, hovoří o tom, že je tady téměř půl milionu předčasných úmrtí, nebo respektive více než 400 tisíc předčasných úmrtí v souvislosti se špatnou kvalitou ovzduší. Je třeba říci, že ovšem během poslední dekády byla vyvinuta řada snah a úsilí situaci řešit. A mm, před několika lety ta předčasná úmrtí tvořila téměř milion e, osob ročně. Takže určitý pokrok tady byl, ale stále jsou to čísla velmi vysoká. Nyní čtyři hlavní závěry. Tady to vidíte před sebou na tom snímku. Jednak tím, že jsme vytvořili síť více než 4 000 monitorovacích stanic, které monitorovaly situaci na základě společných kritérií, jsme vytvořili něco, co už samo o sobě představuje úspěch. Zároveň také jsme si vědomi toho, že na základě kontroly účelnosti, že e, ta monitorovací síť je možná také ještě, je možné ji vylepšit, zlepšit tu komparabilitu údajů měřených v každém ze 27 členských států. Druhý velký úspěch stávající legislativy je to, že byly zavedeny jednoznačné standardy kvality ovzduší, v, pokud jde o 13 hlavních nejškodlivějších polutantů. Vědecké doklady, důkazy o účiku těchto polutantů byly jednoznačně prokázány a opětovně potvrzeny. Zároveň ale si musíme uvědomit, že to, jak jsou stanovovány ty standardy, zatím nejsou úplně v souladu s tím, co vydává Světová zdravotnická organizace. Třetí zjištění. Zatímco e, konstatujeme, že celkově ty směrnice usnadňují spolehlivost a dostupnost objektivních a srovnatelných informací o kvalitě ovzduší, tak přechod k tomu, abychom to mohli plně digitálně využívat, znamená, že ještě je tady mnohem větší prostor pro zlepšení těch možností elektronického podávání zpráv. Takže musíme opravdu zlepšit ten e-monitoring, lepší vizualizaci těch dat, lepší zobrazování těch dat, abychom mohli lépe informovat naše občany i politické rozhodující činitele. A konečně čtvrtý hlavní závěr se týká toho, že celkově směrnice o kvalitě ovzduší jenom částečně naplnila náš společný cíl zabránit a naplnit eh, negativní kvalitu mm, ovzduší, protože v současné době stále máme 20 států, které vykazuje incidenty nad povolené rámce, nad povolené limity. A jak už tady zaznělo v případě kontroly účelnosti legislativy o vodě, je tedy potřeba jednoznačně provádět opatření na národní úrovni a také zajistit, že ta opatření budou promítnuta do legislativy v oblasti dopravy, energetiky či zemědělství. Takže my konstatujeme, že e, ta legislativa je sice vhodná pro naplnění účelu, ale ještě je potřeba ji dále vylepšit. Sedm klíčových e, bodů ponaučení je, že tady vidíme prostor pro posílení oblasti monitorování, Vidíme tady prostor, a navíc už jsme to oznámili v rámci Green Dealu, že chceme revidovat standardy pro kvalitu vzduší, aby lépe odpovídala doporučení VHO. A tady bych chtěla zmínit, že skutečně úzce spolupracujeme s našimi kolegy ve VHO, kteří momentálně revidují doporučení z roku 2016 a nová doporučení by se měla objevit v roce 2021. A zároveň komise Eh, deklarovala své odhodlání připravit akční plán na nulové znečištění, který se bude zaměřovat na vzduch, vodu i půdu. A tady si opravdu rádi vyslechneme váš názor eh, na tuto kontrolu účelnosti. Opět musíme k tomu přistupovat kreativně, jak už tady zaznělo, myslet, uvažovat mimo ty zaběhnuté škatulky a snažit se naplnit cíle mm, boje se změnami klimatu. Děkuji. Děkuji, takže zase zahájíme diskuzi v rámci Catch the Eye za EPP. Paní Schneider. Děkuji. Já mám jednu doplňující otázku k té vaší zprávě. Vy zmiňujete 4 000 monitorovacích stanic, které pracují podle shodných kritérií, ale že stále ještě existuje prostor pro zlepšování. Myslím si, že ta situa- v dané situaci porovnávání výsledků poměřování je důležité uplatňovat stejná kritéria. Otázkou je, jak tu síť vylepšit. Jaké návrhy v této eh, věci má komise? Za SND se Arena. Děkuji, pane předsedo. Podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí se stanoví, že více než polovina občanů EU mezi lety 2015 až 17 byla vystavena koncentraci látky, které se nacházejí nad prahovými hodnotami z roku 2005 a 75 eh, občanů byla vystavena také těm nejhorším chemickým látkám, které ohrožují eh, naše zdraví. Takže já tady kladu otázku, jak je možné, že umožňujeme to, aby ve velkých městech eh, Evropské unie, třeba tam, kde se konal nedávno ten významný kongres, tedy v Madridu, ta opatření, která existují na ochranu životního prostředí a čistého vzduchu, nakonec jsou úplně zvrácena a padnou v ní več. Takže dotaz na Evropskou komisi, co můžeme dělat, Um, já tady navrhuji jedno věc komisi. Prostě jsou tu určitá rozhodnutí ze strany měst, která bývají pak paralizována ze strany EU. Je to eh, jakýsi kordon sanitér, eh, pak eh, vše vlastně zapříčinuje jakási silně pravicová strana ve Španělsku, jejíž jméno tady nebudu říkat. Takže bude uplatňovat komise určitá opatření, která nezničí ty dobré snahy ve městech? A pak další otázka. Bez emisní zóny máme určitá opatření pro města s, ur, s určitou koncentrací populace nad určitou hodnotu, takže zase tu jsou dobré návrhy. Komise se toho může chopit, může to používat jako takový určitý model, který by se mohl šířit dál po celé Evropě. Ano, a já se také zapíši na seznam za řečníky za Renew. A budu hovořit za Renew e, Europe. Evropská komise může samozřejmě spoléhat na naši skupinu v rámci toho procesu revize pravidel e, na základě tedy práce již vykonané Eh, VHO. A ohledně toho dokumentu, který nám tady předkládáte, ano, máme stanovené prahové hodnoty. Je to ostatně součást toho balíčku nástrojů, které má Evropská unie k dispozici. Nicméně není to dostačující pro to, aby se vše splnilo. Nemáme tu tedy opravdovou jistotu, nemáme ty správné podmínky, abychom tuto práci dokončili. Ta první strategie v rámci ekologického balíčku spočívá se snižováním těch limitních hodnot, tedy vlastně, abychom byli ještě ambicioznější, co se týče ochrany toho vzduchu, který dýcháme. A pak je to druhý pilíř. Poté, co se stanoví ty limitní Prahy, ty adekvátní, tak bychom měli přijmout opatření, abychom podpořili tu eh, rámcovou direktivu, eh, směrnici Euro 7, eh, uhlíkové emise, filtry, podmínky pro filtry, dopady určitých průmyslových odvětví. Tady to je všude důležité, abychom stanovovali tedy ty prahové hodnoty, aby to bylo v souladu s VHO. No a pak je tu legislativní balíček ten umožňuje respektovat stanovené cíle, protože ty nyní nejsou respektovány a týká se to zejména oblasti energetiky, dopravy a průmyslu. Je tu určitá oblast také, která zasahuje do zemědělství. Samozřejmě to má dopad na vodu a vzduch v určitých regionech. A my tedy, tímto se blížím k závěru, očekáváme určité strategie oběhovou, strategie oběhového hospodářství, strategie pro znečišťování a podobně. To by mělo vykompenzovat to neplnění těch stanovených norem pro čištění vzduchu. No a nyní se dívám na zelené. Máme tu zástupce zelených? Ano. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji eh, zástupkyni komise za její prezentaci a mám takovou konkrétní otázku týkající se harmonogramu, protože se necítím tak dobře, když tu očekávám pořád na postupy VHO, kdy tedy konečně budou dokončeny. Uh, Mm, jak totiž velice dobře víme, tak i ta stávající směrnice není v souladu s normami VHO. A nejsou to tedy pravidla, ale taková doporučení VHO. A chtěla bych vědět, proč tedy nezacházíme dál v té oblasti slaďování pravidel eh, VHO. To je tedy první dotaz. A druhý dotaz analyzujete nebo máte nějaké studie, co se týče a já bych to nazvala jako nově vyvstávající témata. Například v mém volebním okrsku jsme měli určitá studie na, určité studie na univerzitě, týkaly se poměřování těch osob, které byly vystaveny těch úplně ultra jemných částiček a postihu, které to měly na jejich um, dýchání a kardiovaskulární eh, systém. Děkuji, nyní jde. Děkuji, pane předsedo. Já bych se pokusil začít vtipem. Prosím, nasaďte si sluchátka protože ten sanitární kordon, ten eh, bych si proš dovolil projít až po zelených. To je takový pokus o vtip. Eh, no, každopádně spíše mě to mrzí, že opět znovu tady od kolegů slyším používat tento výraz, který by se měl přitom používat ze skutečných zdravotnických důvodů nebo hygienických důvodů, třeba v případě toho viru, který v současné době se ve světě šíří. A vy to tady používáte v souvislosti s politickou skupinou. Já si myslím, že e, já to vnímám podobně jako ostatní kolegové skupiny ID a ono hodně z nich jsou i lékaři. A to sice, že oblast zdravotní e, je pro nás stejně významná jako pro jiné kolegy, třeba z SND, z EPP a podobně. Takže prosím kolegy, aby se zdrželi podobného typu vyjadřování. Pokud jde o komisi, tak eh, v souvislosti s tou naší dnešní diskusí bych eh, si dovolil předložit ke zvážení mm, ty, pokud je o směrnice o čistotě ovzduší, zda by třeba neměly nastat nějaké změny také v souvislosti s tématem spaloven protože eh, v mnoha letech eh, oběhové ekonomiky, kdy se snažíme minimalizovat naše odpady, jsem pochopil, že pozice EU je taková prosazovat, že spalovny by měly být nástroj, který se bude používat až do té doby, než nastane skutečná oběhová ekonomika. Čili chci se zeptat, jak se komise staví k tomuto tématu, jak to vidíte vy? E. Paní Hazekam Zagoje, jakožto poslední řečnice. Děkuji, pane předsedo. Kontaminace ovzduší a jemné částice jsou velice škodlivé pro životní prostředí a pro zdraví. Normy a pravidla, eh, co se týče kvality ovzduší, neodpovídají tomu, na co poukazují experti. Takže z tohoto důvodu mě těší, že Evropská komise zahájila řízení proti neplnění eh, proti Nizozemsku a Portugalsku. Týká se to jemných částic v ovzduší v mnoha oblastech říkáme, že vlastně velice jednoduše překračují hranice a velice těžko najdete, řekněme, bezpečné, čisté místo, dokonce v těch nejvzdálenějších místech od nějakých průmyslových oblastí, tak co se týče těch jemných částí, tam je jejich úroveň hodně vysoká. A z toho důvodu tedy komisi jménem mnohých a mnohých občanů žádám, aby se věno, věnovala opravdu velkou pozornost tady té problematice jemných částic. Já vám děkuji. Takže prosím komisi o reakci. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím opět seskupit ty mé odpovědi na ty eh, různorodé, ale velice příhodné otázky, které tu zazněly. V první řadě chci říci, že jedním z těch zjištění fitness checku je to, že je tu prostor pro zlepšení té stávající sítě. Jak toho dosáhnout? My jsme přesvědčeni, že existují způsoby. Nyní nadchází fáze follow-up toho fitness checku, kdy tedy ano, hodnotíme dopady, ale pracujeme na určitých pokynech, aby se omezil ten manévrovací manévrovací prostor členských států a také, aby tu byla určitá právní ustanovení v tom textu, která budou jedn, eh, lépe zacílená, aby tu prostě existovala jednotná interpretace, co se týče tedy jejich uplatňování. A co se týče té záruky rovných podmínek pro všechny členské státy. Zase stávající směrnice je výsledkem tedy požadavku na členské státy, aby přistoupili ke konkrétním krokům a zajistili plnění pravidel kvality ovzduší. Ano, je tu prostor, jak to vylepšit, mít eh, ráznější, přísnější ustanovení, eh, harmonizované eh, náhledy na problematiku Tady bych chtěla zdůraznit, že se nacházíme v takovém novém období, protože nyní tu vlastně eh, začíná takové období eh, nových národních kontrolních programů, na které velice eh, pozorně dohlížíme. A pak také, co vyplývá ze smluv, je povinnost zajistit podobné aktivity, podobné způsoby prosazování, aby se tedy zamezilo tomu, že ty uplatňované normy nebudou různorodé zajistit určitou jednotnost těch společných výsledků průřezově mezi členskými státy. Jeden poslanec se tu ptal, proč by komise měla čekat na doporučení VHO. Chci objasnit, že zatím žádné definitivní rozhodnutí nebylo učiněno ohledně harmonogramu. Dnes začínáme v dialogu s vámi v souladu s tím dialogem mezi komisaři Sinkevičem Timmermansem a dalšími relevantními eh, komisaři. Hovoříme tedy o možnostech a snažíme se dospět k tomu, které možnosti jsou ty nejlepší. Ale Nyní tedy to, co provádí VHO, je velice, velice relevantní práce. VHO se zaměřuje na získáním důkazu toho, co má vliv na lidské zdraví v rámci těch ultrajemných částic. To je třeba oblast nepokrytá naší směrnici. My ještě stále nemáme dostatek podložených důkazů, takže se připojeme k té práci VHO abychom věděli, zda se tím máme v Evropě zabývat či ne a VHO určitě má velice kvalitní eh, vědecké podklady pro tyto své závěry. No a na závěr jsem si samozřejmě poznamenala ehm, to, jak již netrpělivě čekáte na výsledky tedy té naší analýzy strategii, kterou provádíme. A co se týče té nulové eh, znečišťovací ehm, strategie, tady bude opravdu zásadní eh, provést ten fitness check, co se týče kvality eh, ovzduší a životního prostředí. A opravdu si přejeme sloučit naše úsilí také v rámci DG Santé a mít tuto strategii tak, aby byla provedena takovým způsobem, že všechna ta úsilí vykonaná Evropou, co se týče snižování znečištění, povedou k zlepšení lidského zdraví. Snažíme se zajistit klimatickou neutralitu, ale zároveň musíme zajistit, abychom se zabývali také jinými polutanty, abychom nenechali nic stranou, aby to bylo celkově přínosné. A tímto doufám, že jsem zodpověděla všechny dotazy. Pokud ne, tak se omlouvám a požádám vás, abyste ty otázky ještě jednou nadnesli. Děkuji vám. Sorry, maybe just one compliment. There is... Ještě jedna věc na doplní. Také co se týče Nizozemska a jejich připomínky, chci dovyjasnit jednu, jednu věc. Nejenom, že jsme iniciovali několik řízení pro porušení, ale tam opravdu už v tuto chvíli se otevřela cesta k čistějšímu dialogu, tak, aby všichni, všechny, všechna relevantní ministerstva dané země se účastnila společného dialogu, tak aby eh, vlastně konečně se ty problémy mohly vyřešit. Takže já jsem také velmi ráda, že i tady se ten mm, problém dostane více na veřejnost i v souvislosti s tímto tak zásadním problémem. Ano, samozřejmě těch příležitostí, jak spolupracovat v následujících měsících, bude mnoho. Na, a budeme spolupracovat na různých věcech. A tím se dostáváme hned k dalšímu bodu pořadu dnešního jednání a předávám tedy předsednictví také kolegyni Um, we will now continue. No, budeme pokračovat dalším bodem našeho pořadu jednání a jde o výměnu názorů s komisí v souvislosti s riziky pro bezpečnost potravin v souvislosti s dovozem koňského masa. Nejdříve dám slovo komisi. Pan Hacen, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji také za příležitost eh, přijít do vašeho výboru, abych vám pohovořil o této situaci. Na začátku nebudu hovořit příliš dlouho, protože jsem si jistý, že zazní mnoho otázek, ale to, co bych udělala hned na začátku, by, byly vlastně, by bylo zdůraznění některých základních parametrů. Základních principů v souvislosti vnitřní, s vnitřním trhem. To znamená, cokoliv se dostane na vnitřní trh, ať už je to z Evr- vyrobeno v Evropě nebo k nám přichází ze třetí země, tak to musí splňovat všechny normy a standardy týkající se zdraví. Ať už hovoříme o vepřovém, hovězím, vajíčkách nebo koňském mase. Co se týče koňského masa, tak to je opravdu velmi specifický obchod. Evropa je hlavním trhem pro koňské maso na celém světě. To znamená, že na to jsme zapomnout. Co se týče importu, paní předsedkyně, my dovážíme koňské maso z třetích zemí, kde víme, že jsou dodržovány kde dodržovaná řada podmínek. Samozřejmě ta třetí země musí být autorizovaná. To znamená, že víme, že tam fungují veterinární služby, že tam tedy ty koně žijí e, v řádných podmínkách za druhé. Musí existovat speciální reziduální monitorovací plán. To znamená, abychom byli schopni potvrdit, že ty podmínky jsou podmínky. A kromě toho také musí existovat seznam autorizovaných míst chovu. A proč vlastně zmiňuji tyto tři věci? Protože jsou kumuli, kumulativní. Pokud by byly splněny pouze první dvě, nebo druhé dvě, nebo dvě prostě z těch třech, tak to maso nesmí být dováženo. Všechno maso přichází na území EU s certifikačními dokumenty A jako jakýkoliv jiný obchod s třetími zeměmi máme inspektory, kteří pravidelně provádějí kontrolu ve třetích zemích, aby se ujistili, že tyto třetí země respektují pravidla a standardy, které jsme nastavili. A, to, a my samozřejmě těmto třetím zemím také poskytujeme zpětnou vazbu. Jistě si vzpomínáte na všechna opatření, která jsme přijali v souvislosti s Brazílií, když jsme zaznamenali, že tam tady dochází k neplnění základních podmínek. To znamená, tuto chvíli Hovoříme o pěti zemích světa, která, které mají autorizaci dovážet koňské maso do EU. Hovoříme o Argentíně, Austrálii, Kanadě, Švýcarsku a Uruguayi. A já bych možná ještě podotknul, že velká část tohoto masa pochází z Argentíny. Argentina je tedy první vývozce nebo dovozce do EU a následuje ji Uruguay. Takže toto je vlastně ten celkový obecný rámec. možná, že by si nejdříve vyslechl otázky, abych na ně mohl poté důkladně odpovědět. Děkuji. Děkujeme, pane Hacne, za váš eh, úvodní komentář. Je to zvláštní, ale já jako vlastně autorka požadavku. Začnu tím, že promluvím já sama a budu hovořit nizozemsky. Evropská unie dováží tisíce tun koňského masa z Brazílie a Uruguay. Od roku 2012 neziskové organizace upozorňují na to, že v těchto zemích existují problémy týkající se fitosanitárních podmínek a Eh, blahobytu těchto zvířat, protože neziskové organizace mimo jiné provedly také monitoring těchto chovů v Jižní Americe a ve velmi precizním a podrobné zprávě se můžeme dočíst, že koně tam po dobu několika týdnů jsou v takzvaných sběrných táborech, kde po dobu několika týdnů prostě nedostávají ani nic k jídlu, ani nic k pití, nedostává se jim ani odpovídající zdravotní péče a prostě jenom tak eh, umírají a před jatkami v podstatě jsou dostávají ještě elektrošoky. Prostě nelze zde hovořit o řádných životních podmínkách pro ně. Také se hovoří o tom, že zemřela zvířata dostávají nové štítky a také se hovoří o medikaci těchto zvířat. V roce 2018 DG Sante také provedlo kontrolu a hovořilo se o tom, že kontroly byly svévolně sabotovány. Například, když zástupci DG Sante přijeli eh, na jatka nebo do chovu, tak se tam najednou z ničeho nic eh, nedohledali žádných zvířat a v průběhu tedy těch eh, kontrolních dnů se zjistilo, že ty podmínky jsou opravdu velmi neadekvátní. Kromě toho, eh, opravdu nic neodpovídalo řádným podmínkám. Ty podmínky chovu eh, konňů v těchto zemích rozhodně nejsou v souladu s námi danými podmínkami. To znamená, aniž by tam mohly být eh, překontrolována zvířata, tak se eh, jenom vlastně zjistilo, že ty podmínky, ve kterých tam zvířata žijí, jsou zcela neadekvátní. Na, hovoří se o certifikovaných zvířatech, ale rozhodně nemůžeme říci, že by podmínky byly dodržovány. Kromě toho víme, že ty kontroly jsou nedostatečné a máme také zprávy o tom, že dochází k velkým nedostatkům týkajícím se právě označování zvířat specifickými štítky a také medikací. spousta neziskových eh, organizací, včetně tedy zástupců DG Santé, mají spoustu důkazů, že dochází ke zneužívání a eh, nevhodném, eh, hovoří o nevhodném chovu těchto zvířat. Tak jak je možné, že vlastně ještě dva roky po této kontrole a po těchto zjištění do Evropské unie stále proudí velké množství koňského masa z těchto zemí? a nebo v tuto chvíli chce komise popřít všechna fakta, která byla zjištěna. Hovoříme o dohodě Mercosur která mimo jiné má vlastně zajistit bezcelní obchodování s těmito e, výrobky. Co to znamená? Že vlastně těch kontrol v budoucnosti bude méně a méně. Jak může komise vlastně e, ospravedlnit fakt, že těch kontrol na těchto místech je stále ví- méně a méně a je dobré podepisovat dohodu o volném obchodu s těmito zeměmi, když víme, jakým způsobem se tam zachází se zvířaty. Další řečník. Kolegně, prosím, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, v rámci posledního auditu v Uruguayi Evropská komise sama došla ke zjištění, a bylo to zde mnohokrát zmíněno, eh, zjistila, že vlastně Eh, podmínky pro chov zvířat jsou zcela nedostatečné. To znamená, nejsou splněny podmínky pro dovoz těchto zvířat do eh, Evropské unie. Kromě toho tady jsou také velké problémy spojené s podvodem nebo s vysledovatelností původu zvířat. Vše toto je řádně zdokumentováno jak neziskovými organizacemi, tak také DG Sante. Máme velmi mnoho takovýchto eh, dokumentů týkající se hlavně Argentiny. Víme, že většina eh, tedy chovů nerespektuje podmínky, které jsme stanovili. Nebojte, ušetřím vás ze detailů, ale mimo jiné těch eh, schromažďovacích center nebo jatek, tam ty podmínky jsou opravdu extrémně neadekvátní i například co se týče dopravy. V Evropské eh, unii, kdy, kdy připravujete zvířata, tak je nemůžete připravovat pro dobu delší jak 24 hodin. Každých 8 hodin je musíte dát najíst a napít. V Uruguay vůbec žádná pravidla neexistují a v Argentině je můžete připravovat po dobu přesahující 630 hodin. A my chceme, aby s tím Evropská komise něco udělala. Thank you very much. I see no other request. Děkuji mnohokrát. Vypadá to, že nikdo další se nehlásí, takže dám znovu slovo komisi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za položené dotazy z vaší strany a od kolegů. V první řadě chci říci, že jsem velmi rád, když vidím, že si takto pozorně pročítáte naše inspekční zprávy. A myslím to zcela vážně. Je to velmi důležité. My eh, vyvíjíme velké úsilí, vynekládáme hodně času na tuto službu a je tedy velmi dobře, že jste podrobně informováni o té situaci. A nyní se podívejme na ty jednotlivé aspekty. Vy jste tady položila otázku týkající se Uruguaje a Argentíny. V první řadě uvedu několik obecných poznámek. Za prvé, a to je podle mě jedna věc, která se tady v tomto výboru řešila už hodněkrát během několika let. Pokud jde o řádné životní podmínky zvířat, tak ty standardy, které můžeme požadovat po našich obchodních partnerech, jsou ty týkající se porážky, omračování a porážky. Nemáme pravomoc prosazovat evropská pravidla, pokud jde o animal welfare, o řádné životní podmínky zvířat obecně. Nicméně i tak my očekáváme, že naši obchodní partneři budou dodržovat celou řadu dalších pravidel, pokud jde o nastavení těch porážek, jak to vypadá na jatkách a tak dále. A pokud jde o tu poslední zprávu Eh, o Argentině a Uruguayi, tak tam byly popsány mm, nedostatky, které jsme dále sledovali. Pokud jde o Argentinu, chtěl bych vás informovat, že naše celkové posouzení reakce od příslušných orgánů Argentiny je to, že na papíře to vypadá dobře. Můžete namítnout, že na papíře to může vypadat dobře a právě proto já jsem to ověřoval s našimi kolegy a náš tým by měl přistát, nebo respektive snad už možná dorazil do Argentiny, aby tam provedl následný audit. Když tam zjistíme nějaké potíže, nějaké problémy, požadujeme uspokojivou reakci, uspokojivé řešení, stejně jako v případě členských států a pokud se jedná o závažné věci, tak provádíme ten takzvaný následný audit. Jak jsem řekl, v případě Argentiny mm, původní vyhodnocení je, že na tom na papíře to vypadá dobře, že to vyřešili. Pokud je o Uruguay, tak tam to zatím ještě takto není, tam s nimi stále pracujeme a Jakmile si tu situaci vyjasníme, tak očekávám, že tam také proběhne audit na místě. Pokud jde o to, co by mohl či nemohl učinit Mercosur, já jsem měl možnost před Vánocemi v jiném výboru vysvětlit ustanovení SPS a nedošlo ke změně našich požadavků SPS v rámci dohody Mercosur budou stále požadavky, aby ty produkty splňovaly požadavky na označování stanovené EU, aby mohly být dováženy do EU. Ta úroveň kontroly tam zůstane. Ovšem, bude tam ustanovení, aby byla zajištěna spolupráce a dialog k takovým tématům, k takovým oblastem, jako je právě animal welfare protože komise naprosto sdílí ty obavy, které tady dnes odpoledne zazněly. A chtěl bych vás ujistit, že opravdu usilovně pracujeme s našimi partnery na tom, aby oni také více se začali zabývat problematikou řádných životních podmínek zvířat. Ovšem, musím vás upozornit, že pozornost věnovaná problematice řádných životních eh, podmínek zvířat se opravdu po celém světě velmi liší. My jsme takoví lídři v této oblasti u nás v Evropě, ale eh, jak jsem již uvedl, ta pravidla, která my zatím vyžadujeme, se týkají, nebo respektive vztahuje se to jenom na porážku a omračování. Takže komise opravdu k těmto obavám přistupuje se vší vážností a věnujeme tomu velkou pozornost těm následným krokům. Samozřejmě, pokud byste měli zájem, komise je připravena kdykoliv znovu sem přijít a znovu vás informovat o vývoji situace. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaši odpověď. Já myslím, že určitě vás znovu pozveme, abyste nás informoval o výsledcích následného auditu a doufám, že snad nedospějeme ke stejným závěrům jako v případě toho prvního auditu. Tím se tedy, kolegové, dostáváme ke konci dnešní schůze. Zítra bude eh, schůze pokračovat. V 11 hodin nás čeká výměna názorů s komisařkou paní Stelou Kyriakides. Děkuji.